Bonjour euh, Krásné dobré ráno vám všem. Zahoji naše zasedání výboru pro rozvoj. Začneme schválením programu. Máme tady jednu změnu na žádost pana Görence eh, žádá, abychom přeložili na 18. prosince bod číslo 14 eh, našeho programu to je, tady dojde k výměně názoru s Concordem týkající se soudržnosti politik v rámci rozvoje. Je to proto, aby mohl probrat toto tému na zasedání s koordinátory 18. prosince před naším zasedáním, abychom mohli diskutovat později během dopoledne s Concordem strategii našeho výboru v oblasti soudržnosti politik v rámci rozvoje. Připomínám vám, že pan Görenc je naším novým zpravodajem právě pro toto téma soudržnost politik v rámci rozvoje. Jsou nějaké námitky či připomínky eh, k takto pozměněnému programu? Dobrá, není tomu tak. V tom případě takto pozměněný program našeho zasedání byl schválen. Pan Görens, prosím. Paní předsedkyně. Pane Gerenci, máte slovo. Mimo mikrofon. Děkuji. Pan Deva. Já jsem chtěla říci, že budeme hlasovat o osmnáctky, ale eh, my jsme, když jsme se posledně vraceli ze Štrasburku, tak byla uzavřena všechna evropská letiště. A my bychom opět měli hlasovat 18. a mohou být letiště zasněžená a uzavřená. Tak eh, bychom mohli hlasovat o té 18. abychom nečekali na 18. Úplně souhlasím s panem Devou. Máte slovo, pane Görenci, prosím. Ano, pak, jsem správně pochopil, pan Deva reagoval na ten bod 14 a na můj návrh posunout tento bod na 18. prosince, ale o tom nebudeme hlasovat. Možná, že došlo k nedorozumění. 18. prosince se nebude o tomto bodě hlasovat. Já jsem požádal proto, aby tento bod byl odložen, protože včera jsem se zúčastnil velice rád zasedání s Kongordem v Kodani kde byli také zástupci dánského, danští poslanci abychom hovořili o tomto bodě a já jsem nemohl tedy, protože jsem se vracel, být tady 8.30, abych se zúčastnil schůze koordinátorů, kde jsme tento bod chtěli probrat. Proto eh, chci tedy dostat své odpovědnosti zpravodaje a probrat to s koordinátory 18. A já jsem tady nepochopil, o jaké zprávě pan Deva hovořil. Voilà, donc nous discuterons... Euh, Budeme eh, diskutovat o tomto bodě číslo 14. 18. prosince, kdy se nebude hlasovat, to znamená, že by neměly být žádné problémy. Dostali jste zápis z zasedání 8. a 9. října, máte-li nějaké poznámky, eh, dejte, ne, či námitky, předejte je prosím sekretariátu do konce eh, našeho zasedání dnes. Bod čtyři našeho programu jsou sdělení předsedkyně. Já se, se včera vrátila z Kábulu a my jsme e, zpracovali zprávu, e, kterou můžete najít na mém bloku o Kabulské bance. Eh, to je jeden z největších bankovních skandálů, je to 800 milionů eur které byly zpronevěřeny, které se ztratily prostě a naše zpráva <clears throat> poukazuje na odpovědnosti a na způsob praní špinavých peněz, ke kterému tam došlo tím, eh, že mm, eh, letecká společnost činila nějaké peněžní eh, transfery, která a tato letecká společnost náleží jednomu ze šéfů správní společnosti této banky. Eh, tato zpráva neobsahuje jména, ale funkce. A bude také ještě druhá zpráva a ta bude obsahovat i jména. Myslím si, že je to nesmírně důležité pro to, abychom ukázali, že Afganistan se snaží činit určit nějaké věci v potírání korupce, eh, která je tam enormně rozšířena. Při této příležitosti zpracování zprávy jsme šli také do vězení a sešli jsme se se zadrženými osobami, které nejsou nejdůležitějšími aktéry, jsou v provizorní vazbě eh, je tam stovky, možná tisíce osob, které jsou zadrženi bez jakéhokoliv eh, soudního titulu. My jsme napsali panu prezidentovi Kasovi v této souvislosti dopis a má tedy být zveřejněn nový dekret a já doufám, že veškeré osoby zadržované ilegálně v Kábulu budou před Vánocemi propuštěny a k tomu vám podám eh, poslední informace na našem dalším zasedání v prosinci. Eh, v Kábulu se diskutuje o volbách 2014. Volby v roce 2010 bylo 6, 16 tisíc volebních lístků, ale 12 tisíc těch, kteří hlasovali, čili opět eh, veliká manipulace s volbami a zatím ještě nebylo rozhodnuto, jakým způsobem budou tyto volby zorganizovány. Jakmile to bude jasné, také vám o tom podám zprávu. Zatím se neví, zda se zůstane v tom manuálním způsobu hlasování, jaký byl v roce 2010, či k elektronickému hlasování. Je tady určitý problém. Budeme možná tedy čelit opět riziku, že v roce 2014 nebudou existovat žádné volební seznamy. A to je situace, které bychom chtěli zabránit. Pane Bermane, jak víte, byl jsem šéfem mise pozorovatelů pro prezidentské volby 2009 a všechna ta prohlášení, která jste zde učinila, jsou správná. Masivní zneužívání, třetina hlasů v prvním kole těchto prezidentských voleb a nedošlo k mnoho doporučením, která by byla zrealizována. Je třeba učinit ještě enormní práci a proto my se rozhodně budeme inspirovat těmi doporučeními, která se vypracovávají. Jak víte, eh, jsem součástí instituce, eh, která má moc vlastně předávat eh, doporučení a také sledovat jejich dodržování jako závěry z těch voleb 2009-2010 pro, pro mm, ustavení volebního systému pro volby roku 2014. Chtěla by k tomu Evropská, má Evropská komise nějaká sdělení pro nás, což je v bodu číslo 5 oznámení komise, ne? Ani my nemáme žádné otázky pro komisi, nebo přece jenom ano. Use... Tlumočníci žádali, zda můžete použít jiný mikrofon, protože se zdá, že to je nějaký problém. Nous allons passer au... Dobrá, v tom případě přejdeme k hlasování. Eh, prosím, připravte si své volební lístky. Eh, uděláme si kontrolu, zahoji hlasování. Los traductores... Eh, paní předsedkyně, tento mikrofon je ještě horší. Ono jde o to, že tam máme zpětnou vazbu ze sluchátek, která leží zřejmě u mikrofonu. Takže si uděláme test. Prosím pěkně, připravte si vaše volební lístky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 24 eh, hlasujících zde máme. Já se omlouvám, eh, paní předsedající, ale tam opravdu něco je a to eh, eh, vypadá, jako kdyby tam běhali krysy v takovém tom kolečku. Tam je prostě jakýsi periodický zvuk.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 Donc nous allons... Takže budeme postupovat, takže nejprve budeme hlasovat o zprávě Katrin Gress o sociální odpovědnosti podniků. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Adapté A deux voix. Schváleno o dva hlasy navíc. A nyní pozměňovací návrh 3. <clears throat> Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pět pro. Proti? Zdržel se? Schváleno. Šest pro. Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis jedna. Oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 7. Ano, dobře, budeme tedy přeskoumávat kompromis jedna druhá část. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. O 6 hlasů. Pozměňovací návrh sedm. První část. Pozměňovací návrh 7 odpadá, nehlasujeme o něm. Nyní budeme tady hlasovat o desítce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jedenáctka pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvanáct pro? Proti? zdržel se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Šestnáctka, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmnáctka pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devatenáct. Pro. Proti. No, toto radši přeskoumáme. 19. elektronický přeskum zahojí hlasování. Ukončí hlasování. Zamítnuto. 12 byla, 20 byla stažena. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržela se schváleno. 24. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 staženo, kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. Toto ověříme elektronicky, kompromis 4. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 29. Pro. 29 odpadá? Dobrá. Takže jdeme k 32. Kdo je pro? Proti. Zdržela se schváleno. 33 pro. Proti. Zdržela se schváleno. 34, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme to, čili elektronický přeskum k druhé části pozměňovacího návrhu číslo 34. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy. 35 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 36 pro. Proti zdržel se, za, eh, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, toto elektronicky přeskoumáme. 38, druhá část, zahoje hlasování. Ukončuje hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 39, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Druhá část pro? Proti? zdržel se schváleno. 40 pro, proti, zdržel se schváleno. Nyní budeme hlasovat o e, celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska ke zprávě paní Gres. Sociální odpovědnost podniků. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 1. Oddělené hlasování. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijata. Budeme v desítce, deset kde pro, proti, zdrželi se, přijata. Jedenáct kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Dvanáct pro, proti, Můžeme ještě ověřit to hlasování, to je, to je úplně stejné. My jsme nic nezměnili. Za deset minut nezměníme věci, které už jsme udělali. Já jsem optimističtější ohledně konzistentnosti kolegů. Euh, oui, c'est exactement la même chose. No, nous allons continuer de... Budeme pokračovat. Hlasová. V každém případě jako zpravodajka podporuji tuto myšlenku. Myslím, že je moudrá. Voilà. Donc moi je décide que nous continuons. Ale já jsem rozhodla, že budeme pokračovat v hlasování. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Le Končím hlasování. Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 16. Oddělené hlasování. drživé o první části jde pro, kdo je proti. Zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Devatenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnout Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 odpadá. 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 29. Tedy 32. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 33. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 34 ve dvou částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Chybí jeden hlas. Někdo ještě nehlasoval a končím hlasování. Zamítnuta. Dobře, že jsem to ověřila. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 36. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 37. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 38 má dvě části. O první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. 39 má dvě části. O první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska tak, jak bylo pozměněno.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 Následovat bude hlasování o dalším bodu číslo 9, a to je ke zprávě paní Sargentiny. Prozatím dohoda zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní Jižní Afriky a Evropského společenství. Máme zde ústní pozměňovací návrh. Paní předsedkyně, je slyšet hlas? EPP má výhradu proti tomuto pozměňovacímu návrhu ústnímu. Dobrá, takže nebudeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o takto pozměněném stanovisku, a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dalším bodem je hlasování o zprávě paní Gréz o biopiráctví. Pozměňovací návrh číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu Jury 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 21. Oddělené hlasování nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Hlasování o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh INTA 6. Oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti první části, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Oddělené hlasování. Takže k první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh ústní 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dvacet sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jury 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Jury 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Inta 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Jury 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Jury 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 42 je stažena. Já jsem ho nestáhl. Kompromisní návrh 4. Je to ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijata. Ústní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 46. Kdo je pro? Proti, zdrželi se Zamítnut. Un vote séparé sur le paragraphe 10. Euh, Oddělené hlasování o odstavci 17, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Amendement. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh ústní 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Je tu uh, výhrada. Dobře. Hlasujeme o Jury 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Výhrada. Pozměňovací návrh 49, hlasování po částech, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuté. druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuté. Oddělené hlasování o odstavci 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Inta 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Inta 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Jury 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat o úvodních ustanoveních. 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ústní pozměnací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Š- 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 9, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 10, 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozněvací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat dva. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat tři. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat o elektronicky, zahajují hlasování. Voilà. Le vote est clos. Adopté. Hlasování uzavřeno. Text je přijat. Voilà. Merci beaucoup pour vos votes et tout... Děkuji eh, za hlasování a blahopřeji zpravodajce paní Katrin Gress. Nous allons maintenant passer au point 11 de notre ordre du jour. Máme další bod na pořadu jednání, to je číslo 11. A... Ah. D'accord. Il n'est pas là, monsieur Alors, notre, notre point 11 de l'ordre... Bod číslo 11 na pořadu jednání se vztahuje ke komplexní strategii pro rybolov v Tichomoří. Pan Ponga je naším navrhovatelem. Přeje si ho někdo nahradit? Paní Strifler. Paní Strifler, předávám vám tedy slovo k tomuto významnému tématu. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mohla bych vás požádat, aby byl větší klid v sále. Děkuji, to je milé. Pan Ponga mě požádal, abych prezentovala jeho práci, protože dnes nemůže být na naší schůzi. Takže eh, Pán Ponga vám vzkazuje, drazí kolegové, prosím vás, je to těžké tady hovořit, když je tady takový neklid eh, v sále. Zdůrazňuje, že Eh, výbor pro rozvoj vyzývá výbor pro rybolov jako většině příslušní výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy. Eh, soust, protože mm, eh, tady bylo 1500 znaků jenom jako limit Eh, soustředil jsem se na to nejdůležitější. V Tichomorském regionu je 15 států združených v rámci AKT, udržují privilegované vztahy s Evropskou unii eh, a eh, to je skutečně nejdůležitější otázka pro potravinovou bezpečnost a ekonomický a sociální rozvoj. Eh, dále je nutné zajistit koherenci unijních politik ve vztahu k naplňování rozvojových cílů. Komise je třeba musí zajistit, eh, že aktivity vyvíjené v rámci rybolovu v Tichomorském regionu budou zárukou udržitelného využívání rybolovných zdrojů eh, s patřičným ohledem na dopady na změnu klimatu a přispějí k realizaci rozvojových cílů tisíciletí v regionu. Eh, připomíná eh, důležitost regionálního přístupu pro zajištění mobility, je, nebezpeč, je také důležité za zabezpečit na úrovni regionu v součinnosti s příslušnými regionálními organizacemi pořízení rybolovu zavedení všeobecného rámce regulujícího řádnou zprávu veřejných v odvětví rybolovu. Dále je nezbytné respektovat stanovené závazky eh, pro přidělování příspěvku z Evropského fondu pro rozvoj. Dále je nezbytné, aby komise u příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu se zasazovala o prosazování koncepce udržitelného rybolovu prostřednictvím posílení boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a dále je nezbytné zapojit občanské um, organizace, občanskou společnost a sociální a profesní zastupitelské organizace do rozhodování učiněných v odvětví rybolovu a vaše pozměňovací návrhy můžete předkládat do 12. 12. 12.00. A nyní pro, máte někdo nějaké doplnění nebo připomínky, není-li tomu tak, dá slovo komisi? Ne, máme tady přece jenom pan Neusser. Ehm, Děkuji, paní předsedající, k té zprávě jenom stručně. Eh, řekl bych, že paní kolegyně Strifle eh, zmínila podstatné body. Jde o trvalou udržitelnost, to je hlavní priorita, a o konzistentní smlouvy. Myslím, že je správné také poznamenat to, že eh, nelegální rybolov eh, je věc, na kterou se v Pacifiku musíme více zaměřovat a další zásada, na kterou je třeba klást důraz, je zapojení v občanské společnosti. Jinak je to dobrá zpráva, my souhlasíme. Euh, Děkuji vám. Slovo má paní Mesmer. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já tedy eh, s kolegou souhlasím. Určitě to také podpoříme, i když máme dva různé důvody. Jedna věc je ta, že je třeba chránit tamnější rybolovné eh, vody před eh, nadměrným rybolovem. A je to samozřejmě důležité také pro tamnější obyvatelstvo. Roste poptávka po tuňákovi a mnoho azijských a amerických flotil by rády využívali tyto vody. A to je samozřejmě konkurence pro eh, místní rybáře a my samozřejmě chceme zajistit také jejich budoucnost. To je politický úkol. My samozřejmě máme možnost eh, tam eh, vysílat eh, velké lodě pro průmyslový rybolov a mm, to znamená, že tam to můžeme dělat pouze tak, jak se to dělá v Africe na základě podobně od Dále v pacifické oblasti se nacházejí malé ostrovní státy, které mají velice bohaté rybolovné vody a tam je možné ty zdroje lépe slučovat, vytvářet synergické efekty a určitě přizpůsobit to místním podmínkám geografickým a e, biologickým. E, takže chtělo by to posílit také místní aktéry a uzavírat s nimi postupně regionální dohody. My si myslíme, že to stanovisko je velice dobré a za ALDE vyjadřuji podporu. Merci beaucoup. Je donne maintenant la... Děkuji, předám slovo komisi, kterou zastupuje paní Veronika Vec a pan Eduardo Duarte da Souza. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Já to mohu říct velice stručně. Pan Ponga v návrhu stanoviska eh, oslovuje velmi důležité záležitosti, které se týkají přístupu Evropské unie k rybolovu v Tichomoří a komise ho v podstatě podporuje. Souhlasíme s tím, že eh, rybolov a eh, zemědělství jsou velice důležité pro zajištění obživy a pro ekonomiku tichomořských států, zejména těch malých ostrovních států. Eh, proto je třeba preferovat dlouhodobě udržitelné využívání rybolovných vod tak aby eh, z nich měli prospěch také budoucí generace. Nicméně eh, řekla bych, že jde o sdílenou zodpovědnost. Je to tedy zodpovědnost jak pobřežních států, tak těch malých eh, států ostrovních a samozřejmě také dalších aktérů, kteří zde provozují rybolov. Jsou to státy, které mají menší části svých flotil právě v této oblasti a importují od tamtud ryby na třeba evropské trhy. Já eh, bych chtěla eh, říci, že eh, řízení rybolovu tam jsou místní organizace pro řízení rybolovu a my s nimi spolupracujeme tak, aby rybolov zde byl udržitelný a chráněn. V současné době eh, v Manile eh, se eh, na příslušném fóru snažíme udržet, ne, dosáhnout užitelného odžené ochrany pro tropického tuňáka a také samozřejmě s ohledem na zájmy EU. Lepší koordinace, to je další slogan a to je určitě věc, která komisi leží na srdci, zejména v oblasti rybolovu. A my jsme se zavázali, že budeme spolupracovat s dalšími sektory, jako je eh, rozvoj životní prostředí, obchod, tak, abychom eh, konsistentně sladěvali všechny naše akce, které se týkají Tichomorské oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych připomenout, že lhůta k pozměňovacím návrhům je 12. prosince v poledne a hlasovat se bude 22. ledna v příštím roce. Nyní se budeme věnovat bodu, bodu 12 a 13. Jedná se o výměnu názorů o návrhu zprávy o prosazování rozvoje pomocí obchodu. Spravodajem je pan Svensson. I comme devait suivre la présentation. A DV, v rámci DV se zabývá eh, pan Svensson ještě dalším tématem Eh, obchodem a růstem motivovaným investicemi v rozvojových zemích. Navrhuji v souladu s tím, co říkal pan Svensen, abychom oba dva tyto body probírali společně. K této dvojí prezentaci máme to potěšení, že mezi nás zavítal pan Denny Bareš z DG Trade a pan Giorgio Kocky z DG Devco a také pan Mark Maas zástupce Concordu. Za INTA je, byla pozvána paní Saifi, ale bohužel musela odmítnout naše pozvání, nemůže se zúčastnit našeho zasedání. A proto nyní předám slovo panu Svensonovi, aby nám eh, prezentoval eh, své stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. jak kolegové budou vědět, máme zde dvě paralelní zprávy na toto téma. Jednu ve výboru DV a druhá je stanovisko ke zprávě paní Saifi ve výboru INTA. Jak opakovaně zaznělo, oba tyto dokumenty se mají navzájem doplňovat, jsou součástmi jednoho celku. A já předpokládám, že jde o dva výbory, které reprezentují každý jiný pohled na totéž věc, takže proto ta komplementarita. Moje zpráva eh, byla debatována poprvé před měsícem a já jsem se pokusil eh, zdůraznit eh, roli a podnikání v oblasti rozvoje to znamená samozřejmě, pokud se to provádí odpovědným způsobem. A jak jsem řekl, eh, jsem přesvědčen, že obchodní politika patří k nejdůležitějším eh, nejdůležitějším politikám v rámci, v rámci konsistentního eh, přístupu Evropské unie k rozvoji. Domnívám se, že obchodní nástroje mohou ovlivnit rozvoj rozvojových zemí daleko více než nejrůznější rozvojové nástroje jiného charakteru. Je třeba, aby bychom se postarali o to, aby právě tento obchod zesiloval pozitivní vlivy našich politik. Já jsem hovořil také o Eh, iniciativách, které se zabývají eh, zvýšením eh, rozvojové pomoci pro rozvojové země. To je de facto nazýváno Aid for Trade. Možná, že se trošku opakuji, ale jde o to, abychom zvýšili kapacitu chudých zemí, kapacitu zapojit se do mezinárodního obchodu a Eh, mít z toho také přínosy. Přesně toto eh, potřebují rozvoje země, eh, mají i být úspěšnými účastníky globalizace, nikoli obětmi. Mnohé země se skutečně integrují a nekončí pouze v roli zásobovatelů světového trhu surovinami. Čili pokud se týče obchodních dohod, tak to je naprosto zásadní věc pro to, aby eh, tedy pro eh, rozvoje země naprosto eh, zásadní. A já myslím, že by je nejlepší spolehnout se na rozhodnutí těchto zemí, aby si sami rozhodli, jak si to představují. My v Evropské unii klademe velký důraz na rovnost a na důstojnost. Proto tedy bychom měli vyjednávat s těmito chudými zeměmi eh, se stejným respektem jako se všemi dalšími partnery. A jde také o to, že musíme něco obětovat ale eh, obětovat to tomu, když jde o zájmy celé země a všech jejich obyvatel. Eh, ti, kteří reprezentují jednotlivé země a eh, mohou, mají tedy mandát jednat, bohužel často zastupují zájmy pouze malých elit. Samozřejmě, že nakonec je na každé zemi, aby si toto vyřešila ale já si myslím, že z Evropské unie, z naší strany tedy můžeme eh, podporovat eh, inkluzivnější přístup eh, v průběhu tohoto jednání. Z hlediska rozvoje samozřejmě nemůžeme pominout otázku zajištění potravin. Je důležité, aby bohaté země nepřispívaly k tomu, aby úrodná půda v zemích, kde panuje hlad, se používala právě pro produkci potravin a ne pro něco jiného. Bohužel eh, stává se, že se tam pěstují plodiny pro biopaliva, což je naprosto nepřijatelné. Eh, to se týká zejména těch nejméně rozvinutých zemí. A pokud tyto země eh, by měly mít úspěch, tak to prostě z naší strany znamená dělat více pro to zapojovat je do mezinárodního obchodu a znamená to eh, také eh, podporovat ty sektory hospodářství, eh, kde fungují právě tito chudí lidé. Samozřejmě, že zprávy a stanoviska poslanců jsou omezená. Já jsem samozřejmě nemohl do toho zahrnout úplně všechno, co by si přál, takže já sám eh, budu podávat pozměňovací návrhy ke své zprávě. Eh, možná třeba také eh, změny ve směru liberalizace také mohou přispět k rozvoji nebo samozřejmě vytváření pracovních míst a zvyšování životní úrovně. Ale jsou zde i negativní efekty a to může být eh, odliv eh, rozpočtových prostředků v podobě daní eh, nebo zlepšení podmínek v těžařském průmyslu pomocí naší pomoci. Takže tady je Evropská komise, tady je Concord a já jsem před, předpokládám, že zde může zaznít eh, řada eh, velice významných myšlenek, které by to dále mohly zlepšit a samozřejmě eh, očekávám od kolegů doplňky. Nyní předám slovo komisi, kterou bude představovat pan Den Bareš. Uh, thank you, Chair. Děkuji, paní předsedající. Já jsem Annie Bareš z DG Trade a účastnil jsem se eh, práce na tomto sdělení s kolegou Georgem eh, z DGFCO. Takže dovolte, abych nejdříve poděkoval panu zpravodaji Svensonovi za tuto zprávu. Eh, myslím, že můžeme pracovat na konvergenci našich hledisek v řadě důležitých věcí, jako třeba fungování regionálních a společných trhů nebo základní věci, jako je zpráva, eh, veřejná zpráva a eh, přijetí těchto myšlení za vlastní. Nicméně myslím, že eh, si mnohé věci zaslouží náš komentář i vyjasněním. Třeba na začátku bych řekl, že z našeho hlediska se samozřejmě domníváme, že toto stanovisko je, toto sdělení je určitou vizí do budoucna a e, také naznačuje poměrně jasně směry dalšího vývoje. Když se podívám na jednotlivosti, tak e, začněme lidskými právy e, v odstavci E. Myslím si, že je třeba připomenout, že evropská obchodní politika už nyní respektuje Eh, principy a cíle eh, naší zahraniční služby. A to znamená také důraz na lidská práva a základní svobody. A to se týká celku obchodní politiky, čili včetně obchodu a rozvoje. Čili to už je něco, co už je řešeno. Dále odstavec F, funkce eh, F my teď máme eh, tři takovéto EPA, eh, e pracuje se na dalších a my budeme eh, velice pružně dále vyjednávat a myslím, že není pochyb, že se stavíme ke všem našim partnerům jako naprosto rovným. Já myslím, že to je nespochybnitelné. Nikoho do ničeho nenutíme. Eh, já si myslím, že eh, pokud se nám podaří tato jednání eh, dotáhnout do konce, tak já myslím, že pokud něco chybí, tak je tady politická vůle, odhodlání dospět k výsledkům. Já chci tedy ještě hovořit o GS, S, GSP, a to znamená odstavce G, I, N a L. Nový, nový systém GSP Eh, nejspíš tedy neotevře eh, nové příležitosti exportu pro ty nejchudší země. Myslím, že se nyní zaměřujeme na ty nejpotřebnější země a to znamená, že eh, příležitosti budou mít dvě podoby. Za prvé menší konkurence v oblastech, kde nejchudší země se již uchytili jako producenti a dále Eh, tyto nejchudší země nyní mají šanci diversifikace, to znamená využít snížených cel v odvětvích, eh, kde jsou pod konkurenčním tlakem bohatších rozvojových zemí. Eh, toto tvrdíme na základě našich posouzení dopadů v rámci naší reformy GSP. Pak eh, pokud se týče otázka eh, závislosti na exportu surovin, tak eh, to jsou typicky země, ty právě z té nejchudší kategorie, zejména v subsaharské Africe. Pokud víme, oni už mohou využívat bezcelního dovozu do našich, na naší trhy a týká se to všeho, kromě zbraní a střeliva. Eh, žádné eh, výhody nemají suroviny oproti, eh, oproti produktům, čili tam oni skutečně nejsou žádným způsobem zvýhodněny nebo znevýhodněny. A rovněž nějak neomezujeme množství dovozu kvotami, čili to se týká GSP a také ITA. Čili máme pravidla, která budou pro ně jednodušší, budou snáze splnitelná. Důležitá věc je v odstavci M, a to je zabírání půdy. Tady bych chtěl říct, že komise se e, domnívá, že přímé zahraniční investice mohou zlepšovat produktivitu a efektivnost zemědělství vytvářet příležitosti, zaměstnanost a snižovat eh, chudobu. Nicméně si myslím, že velice důležité je také to, aby tyto investice se odehrávaly způsobem odpovědným a udržitelným. Z tohoto důvodu velmi silně podporujeme národní i mezinárodní iniciativy pro Eh, při vytváření zásad a etických kodexů eh, týkající se investice do zemědělské půdy. Dále je tady otázka eh, cílu nebo benchmarku v odstavci 10. Musím říct, že není pravda, že bychom nesouhlasili s těmi benchmarky, ale my tedy chceme sledovat a případně eh, revidovat naše smlouvy s partnery. Domníváme se, že ukazatele by měly být eh, výsledkem společného úsilí všech stran a nemyslíme si, že by měly být eh, přímo v těchto smlouvách, protože čas od času je třeba je měnit podle toho, jak se mění hospodářské prostředí a tak dále. Rovněž eh, si nemyslíme, že ty ukazatele by měly být uplatňovány nějak automaticky na ověřování plnění závazků. Proč? Protože automatické změny ty mohly to je vlastně v rozporu s, naš, s cíly našich dohod, což je vytvoření stabilního hospodářského prostředí. Pokud se týče společenské odpovědnosti firm, to je odstavec 15 a 16, souhlasíme plně s důležitostí těchto principů a myslíme si také, že eh, dobrovolnost je zásadní pro zajištění největšího efektu. 19. To je byl proces. Eh, ne, nesouhlasíme tady s tím eh, posouzením proslukem myslím, že exporty, export diamantů, respektive Eh, ty eh, diamanty, které eh, jsou z konfliktní oblastí, tak ty reprezentují pouze necelé 1% mezinárodního obchodu. Dříve to bylo 15% v 90. letech, takže si myslíme, že to skutečně není takový problém. Kimberly, ano, tam to je de facto stálý tok těchto diamantů, ale de facto to vede ke stabilizaci, čili my se na Kimberly díváme pozitivněji. Dále zajištění potravin odstavce 20 a 21. Tady bych chtěl zdůraznit, že jsme podnikli kroky eh, k tomu, abychom tyto obavy eh, řešili. Eh, my jsme už předložili návrh na omezení využívání zemědělské půdy k produkci biopaliv. A v rámci toho eh, chceme omezit eh, toto využívání půdy na 5%, eh, přičemž cílem je tady desetiprocentní, desetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů, což znamená, že ten zbytek bude muset pocházet z biopaliv druhé generace. Cílem je povzbudit rozvoj alternativních, to znamená těch druhých, té druhé generace biopaliv, eh, které nejsou založeny na potravinových rostlinách. Takže já myslím, že to je všechno, Giorgio. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Já bych také se rád soustředil na několik málo bodů, kde se domníváme, že můžeme eh, trošku vyjasnit jinak velice dobrou zprávu, vyjasnit nebo upřesnit. V bodě 5 to se týká inkluzivního a efektivního růstu. Domníváme se, že růst může v mnohem směru omezovat chudobu. Samozřejmě za předpokladu, že přínosy z tohoto růstu jsou spravedlivě rozdělovány v rámci celé společnosti. Eh, já nevím, jestli to tak zpravodaj chtěl, ale z toho textu máme dojem, že růst by měl být eh, podporován eh, zejména v těch odvětvích, kde pracují právě ti chudí. Já myslím, že mm, to tak není. Třeba víme, že v, e, na venkově je spousta chudých lidí a my tam také investujeme. Nicméně existují i e, jiné sektory, kde e, chudí lidé dneska nejsou, ale přesto růst zde by mohl omezit chudobu. Čili já bych nebyl až tak kategorický, pokud bych tedy mohl něco doporučit tomuto odstavci k odstavci 13, který se týká nástrojem Aid for Trade, nástroje Aid for Trade, plně souhlasíme s obsahem, ale domníváme se, že to je dneska situace, prostě tak vypadá, alespoň jak to vidí Evropská komise, ale také další dárci. My neomezujeme pomoc za obchod. E, v tomto jsme nakonec e, jako Evropská unie největším aktérem v tomto systému. E, jde o podporu prodeje mezi rozvojovými zeměmi a námi. Máme řadu problémů a řadu řadu projektů. Já vím, že během loňského roku to bylo víc než 100 projektů, které se připravovaly a jsou to projekty, které nerozlišují mezi obchodem s námi nebo obchodem mezi rozvojovými zeměmi navzájem nebo prostě obchodem na světovém trhu jako takovém. My tedy nevidíme, že by zde bylo riziko eh, takové, které zatím nemáme podchycené. Eh, další eh, odstavec, to je čtrnáctka. také zde v zásadě souhlasíme s cílem tohoto odstavce, jenom bychom zdůraznili, že diverzifikace si vyžaduje investice a ty investice hodně záleží na obchodním prostředí a na eh, právním rámci tohoto obchodního prostředí. Čili my bychom chtěli jenom zdůraznit ještě jednou, že ta zodpovědnost eh, leží také vlastně zůstává v rukou těch rozvojových zemí. Je na nich, aby si formovali svoje politiky. Samozřejmě, že jim můžeme pomáhat tak, jak to děláme dnes, ale eh, prostě nemáme, nemáme jak nahradit eh, místní politickou vůli. Číslo 17. To je úsilí týkající se daňových rájů. Myslím, že eh, komise už eh, léta je v této oblasti aktivní. Samozřejmě není to jednoduché. Není jednoduché zde něco změnit a my určitě eh, si nadále budeme vážit podpory parlamentu v dialogu s členskými zeměmi, protože jistě víte, jak citlivá je tato oblast de facto Eh, v naší radě. Nicméně připomněl bych, eh, co už bylo vykonáno v této oblasti. Proces Kimberly, a to už eh, kolega zvýraznil, zdůraznil, a ještě poslední bod 21 22, tyto odstavce zajišťování potravin. Opět jde o otázku upřesnění signálu, který chceme vyslat. Možná eh, je určitě nedorozumění, a sice, že zajištění potravin je závislé eh, vždy na místních potravinách. Eh, to je možné někdy a někde, ale existuje důležitý aspekt, který je známý ekonomům a sice, že to záleží také na možnosti nakoupit si zboží na trzích. Čili nejenom na místní potraviny, ale také nákup potravin, eh, který je prostě dostupný, dostupný od akut jinut. Takže já vám mnohokrát děkuji a ještě bych chtěl eh, zopakovat náš souhlas eh, s vyzněním dokumentu. Děkuji. Předám slovo Concordu, který je zde zastoupen panem Markem Masem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste pozvali Concord, aby zde promluvil. Jak víte, Concord je takovou deštníkovou zastřešující organizací v Evropě, která má národní platformy a sítě. Eh, já se zabývám eh, spoluprací poradenskou s belgickou platformou konkrétně. Především bych chtěl poblahopřát paní panu zpravodaji. Myslím, že ta zpráva je velice bohatá a celá řada prvků, která zde je zmíněna, jako například důraz na eh, genderovou, genderové aspekty, na demokratickou účast a tak dále. Jsou tu dva prvky, které podle mne chybí. A samozřejmě můžeme diskutovat s komisí o celé řadě bodů, ale ohledně toho, co uvedla komise, tak neškodí zdůraznit a opakovat eh, třeba, že komise už může připravit to implementovat, nicméně je dobré zopakovat, že některé věci se musí ubírat určitým směrem. To, co nám chybí, ty dva body jsou následující. Za prvé, je samozřejmě pravda, že evropská obchodní politika musí přispívat k celkovým cílům evropské zahraniční politiky, včetně snižování chudoby, chránění lidských práv a podobně. Ale podíváte-li se konkrétněji na obchodní politiku Evropské unie a další dokumenty týkající se eh, nejen tedy eh, obchodu a eh, rozvoje, ale také obchodu a zahraniční politiky, tak se nedá jenom tento dokument. A můžete tedy zjistit, že evropská obchodní politika je především zaměřena na na hájení ofenzivních a defenzivních zájmů Evropské unie a obchodní politika Evropské unie je velice ofenzivní a aktivní, chce získat co možná nejširší přístup na trh po celém světě a tím zajistit, že evropské produkty a investoři budou moci vstupovat na trhy, že evropští investoři mohou být přítomně na trzích a mohou využívat eh, z eh, různého, mm, různých způsobů zacházení eh, v jednotlivých státech, takže chtějí mít tu, tu svoji část podíl koláče i v rozvojových zemích. Vlastnictví je velmi důležité. Rozvojové země by měly být schopny si vytvářet své vlastní rozvojové plány a aplikovat je, pracovat na takovýchto rozvojových cílích. A my v obchodní politice ale vidíme, že Evropská unie samozřejmě trvá na svých vlastních zájmech, které nemusí nutně eh, být shodné se zájmy rozvojových zemí. A v důsledku toho zjišťujeme často eh, při vyjednávání o obchodu mezi EU a rozvojovými zeměmi, tam kde například rozvojové země nechtějí jít tak rychle na liberalizaci nebo na jiné věci, eh, tak dochází eh, k takové situaci, že členové Concordu se snaží působit na obchodní politiku tak, aby ty ofenzivní zájmy Eh, byly trochu zmírněny. Spravodaj eh, hovořil o tom, že zapotřebí Evropa učinila určité oběti, aby se například více otevřela. Myslím, že ale nejproblematičtější oblastí evropské politiky je právě ta ofenzivní politika. A Evropská unie by měla trochu snížit své ambice vůči rozvojovým zemím. Za druhé, ten druhý prvek, který chybí, souvisí s prvním. Je to Aid for Trade, pomoc za obchod. Tento program se rozůstá silně od roku 2005 a Evropská unie je opravdu eh, šampionem v takovéto oblasti působení. Velmi nedávno se v Ženevě konala konference o tomto tématu a mnoha hodnocení opakují znovu a znovu, že často spolu neladí eh, potřeby Eh, rozvojových zemí a závazky dárcovských států. Takže ty závazky Trade for Aid eh, jdou ve prospěch dárcům. Dobrým příkladem je PAPET. To je rozvojový program, který chce západní Afrika přidat k dohodě o eh, partnerství EPA. A Chtějí, aby se to vztahovalo ke všem možným oblastem. Eh, a závazky, které byly předloženy ze strany eh, Evropské unie a komise, ukazují, že, že tu jsou určité země, které jsou oblíbenější u dárců a určité, určitá odvětví Eh, nemají eh, tak široký záběr jako jiná. Můžete tedy zjistit, že nedochází k plnému souladu s obou stran těchto dohod. Aid for Trade a mezinárodní eh, dárci přispívají rozvojovým zemím a měli by se snažit také o to, aby usnadnili realizaci cílů těchto rozvojových zemí. Podívejme se na Čínu. Čína získá eh, koncesi na eh, dolování, eh, vytvoří tam za to infrastrukturu, třeba silnice, což jim pomůže, aby mohli lépe odvést vytěžený materiál, ale nemusí to nutně být ve prospěch oné země. Tak to by to nemělo vypadat, protože cíle rozových zemí by měly mít prioritu. Ještě bych se chtěla zmínit o dvou tématech eh, dohod EPA a SP. Eh, souhlasím poměrně s tou zprávou, která hovoří, že, eh, že systém všeobecných preferencí GSP by měly sloužit těm chudším zemím a je zapotřebí, abychom se na to podrobněji ještě podívali. My jsme vyslovili nábytku, námitku vůči reformě, která se připravuje a několikrát jsme se obrátili na Evropskou komisi, Evropský parlament a ten systém všeobecných preferencí podle nás je méně štědrý, než byl. Pokud e, se zaměříte na diskuse, které by doposud vedeny, a na změny v GSP, e, v všeobecném systému preferencí, tak zjistíte, že ofenzivní zájmy Evropské unie byly vždy přítomny v těchto textech. A spíše se uzavírají ehm, možnosti ehm, a možnost eh, dalším krokem by bylo pro rozvojové země eh, jednat o jiných eh, dohodách. Tím, že se stanoví určitá lhůta, tak se samozřejmě vynakladá určitý tlak. Tím, že se uvádí, že až skončí tato lhůta, mohou být zrušeny tyto, tyto všeobecné preference. A to vytváří určitý tlak na ty partnerské země. U dohod EPA tak si nemyslíme, že by Evropská komise byla příliš flexibilní, naopak nám připadá uh, velmi neflexibilní. A byli bychom raději, kdyby pružněji Evropská komise reagovala na situaci. Děkuji vám. Slovo má pan Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegovi Svensonovi za zprávy. A také děkuji za užitečné eh, příspěvky komisi a Concordu. Je zde několik různých aspektů souvisejících s otázkami eh, rozvojové politiky a jak posílit rozvoj prostřednictvím eh, obchodu. Mnozí z nás to viděli už po léta, jako pan Deva. Zabývali jsme se otázkami, které podle nás jsou velice důležité pro budování e, kapacit obchodu a vůbec obchodní výměny s rozvojovými zeměmi. Zejména bych se chtěla zeptat komise, zda nám může sdělit, co činí um, konkrétně proto, aby podporovali vlastnictví majetku což by mohlo vést eh, k dalším eh, pozitivním dopadům. Neboli jak zvyšovat kapacitu eh, místních lidí, místních obyvatel, tak, aby se zvyšovalo, zvyšovalo jejich vlastnictví majetku a tedy možnost generovat obchod. Když se podívám na Irsko, vidíme, že země je velice rozdělená. A to proto, že máme e, velice e, omezené vlastnictví e, průmyslu a zemědělství. Měli jsme zástupce Haiti před několika týdny přítomného na schůzi a hovořilo se o tom, aby lidé mohli využívat mobilní eh, telefony pro různé služby. Eh, mohli by využívat například bankovní služby, ale to by tam tyto bankovní služby také musely být eh, přítomné. Mladší generace dokáže lépe využívat mobilní telefon než já. A my máme tady různé příležitosti například vybudování bankovního systému nebo kapacity bank tam, kde dosud tato kapacita není, nebo tento bankovní systém takto nefunguje, ale mohli bychom ho takhle podpořit. E, pak je tu otázka sklizně e, a zemědělců, jak se vypořádat s tím, že e, sklizeň může být někdy bohatší a jindy chudší. Jaké konkrétní příklady máte, nebo dát lidem nějaké příklady Ehm, lidé by například nemuseli mít 12 eh, dětí, kdyby věděli, že mohou ehm, mít nějaké sociální příspěvky. A potom, jak vypadá otázka eh, osob eh, s, s postižením v rozvojovém zemi. V bodu N tato zpráva se zabývá posilováním rozvoje Eh, prostřednictvím pomoce a postavení, postavení žen, které eh, mohou mít velice pozitivní dopad při své produktivní činnosti na eh, společnost a ekonomiku. Nebo jak rozvíjet tuto kapacitu pro další obchod? Například, jakou, jak mohou v tomto budování kapacit přispět ženy a osoby s postižením? Máte nějaké odpovědi na tyto věci? Jak můžeme podporovat a pozbuzovat eh, k podnikatelskému duchu v rozvojových zemích? Děkuji vám. Teď předám slovo sama sobě. Chci velice poděkovat panu Svensonovi za dobrou zprávu, kterou eh, představil. Hovořil jste o daňových rájích v této souvislosti. Také hovoříte o surovinách a o tom, že podniky nesou také sociální odpovědnost. Je důležité, aby tato sociální odpovědnost se stala povinnou součástí chování podniku. Avšak stále ještě chybí v této zprávě, domnívám se, určité záležitosti, je to ještě několik mezer, například význam celních tarifů na eh, na generaci prostředků eh, pro členské státy, tak eh, aby to nespůsobilo žádné potíže členským rozvojovým zemím Eh, protože většinou eh, to činí 10 nebo 5 ale v Afganistanu, kde jsem právě byla, celní tarify jsou 40 rozpočtu, na Madagaskaru 50 Takže snížení eh, těchto limitů by znamenalo vlastně únik příspěvku do státní kasy. Pro nás je tedy důležité, aby země byly schopné se přizpůsobit, ale aby se brutálně nesnižovaly e, příjmy z dovozu a zdaní. Je třeba, abychom skutečně zavedli povinnou sociální dimenzi v chování podniku. Není možné, aby se dělo to, co jsme viděli například v Nigerii, že se ničí životní prostředí nad národními společnostmi, které naprosto vykořišťují tamní zdroje. Ehm, my jsme to viděli v Nigerii a Revi. Čili zavést povinnost této sociální odpovědnosti aby mateřské firmy také musely nést odpovědnost za eh, eventuální poškozování životního prostředí a jeho nápravu. To se musí stát povinností pro tyto nadnárodní společnosti, aby se účastnili místního rozvoje a ne aby se chovali tak, jak jsme to viděli v posledních 40 letech, kdy se jenom vykořišťují zdroje, znečišťuje životní prostředí, neplatí se daně a pak zase odejdou. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo panu Görencovi. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl také poděkovat panu Svensonovi za jeho výbornou předlohu, kde zdůrazňuje sériu, sérii zásadních prvků, který my se zaobíráme eh, v souvislosti s celým tímto tématem. Je třeba, aby tady nedošlo k podceňování role rozvoje pomocí obchodu. Je to prostředek, ale ten musí být doprovázen politikami, které skutečně umožní, aby z tohoto obchodu profitovaly co nejširší vrstvy obyvatelstva. Myslím si, že se možná trochu eh, pomíjí neformální ekonomika v, Afriti, v afrických státech, která je v takovém stádiu určité před premiéry, než se vstoupí do formální ekonomiky. Tuto neformální ekonomiku vlastně Mh, mm, eh, činí lidé, kteří začínají třeba podnikat, ještě nejsou součástí a formálních struktur, ale tato neformální ekonomika je také ohrožena obchodem, zejména mezinárodním obchodem. Myslím například na zneužívání těch výrobků, které jsou prodávány v neformální ekonomice, zejména země, Eh, které se velice angažují v Africe, například Indie a Čína. Eh, viděli jsme, že na jedné straně tady prostě eh, podporují kilometry a kilometry této neformální ekonomiky a vidíme, až do jaké míry tato neformální ekonomika je podporována, či jak ji činí spíše produkty, které jsou sem dováženy a vůbec nejsou vyráběny v těchto státech. A potom musíme dávat pozor na monetární dumping. A tady není možné e, zažalovat to před soudy v Ženevě, ale možná před soudy zaobírajícími se humanitárními záležitostmi protože toto se děje již celé roky. A já si nedovedu představit, jak nejspra, co nejsprávněji uchopit tento problém. Eh, měli jsme tady v Bruselu mm, diskuzi se zástupci Číny a kdy se mělo hovořit eh, zhruba jenom tři minuty. byla to diskuze trvající jenom tři minuty. Vlastně tato diskuse, která byla iniciovaná, vůbec nepokračovala a měli bychom se tudíž zamyslet nad tím, jak nalézt lepší formu ochrany afrických států za znalosti problémů, které tam jsou, proto abychom mohli těmto problémům zamezit správnou strategii. Jistě to nebude snadné, ale tento aspekt se mi jeví být jako extrémně důležitý a měl by se skutečně mm, velice významně v této zprávě objevit. Myslím si, že průměrný růst v afrických zemích o 5%, což je vyšší než porodnost, nám umožňuje říci, že Afrika ve svém celku, vždycky z pohledu tedy makroekonomického, lépe odolávala krizi. Vím, že je nebezpečné srovnávat, každé srovnání pokulhává, ale je tady veliký potenciál, když se podíváme na, na příklad na africké dluhy, ty vznikají pouze africkou ekonomikou jako takové. A proto se domnívám, že tady dochází k extrémně pozitivnímu vývoji a měli bychom je povzbuzovat. Důležité je, abychom popracovali na tom zjistit ještě lépe, proč určitá část afrického obchodu ostatním zbytku světa je natolik slabá, zatímco ekonomika se rozvíjí poměrně vysokým rytmem. Z mého pohledu tady je skutečně potenciál, který začíná být vytěžován a to je obchod mezi jednotlivými africkými regiony a státy. A litoji, že na základě, partners, na základě dohod o hospodářském partnerství se nemohlo pokročit dále. Protože je důležité, abychom pokračovali v upevňování mechanismu, který byl nastolen před několika lety. Eh, <clears throat> na starosti to má příslušný komisař pro ekonomiku a pro rozvoj, ale všichni jsou přesvědčeni o tom, že tyto dohody by měly být charakterizovány právě tímto dvojím rozměrem, jinak se nám nepodaří dosáhnout těch cílů. Eh, dále tu máme aspekt týkající se na ochranu zranitelného Eh, a křehkého obchodu. A myslím si, že bychom se mohli inspirovat také motivem či Příkladem mea culpa byla Clintona před americkými soudy, když se tam hovořilo o poklesu a vlastně neúspěchu zemědělství na Haiti, kdy on vyjádřil eh, politování nad tím, že nedostal své odpovědnosti, protože tam vlastně došlo k usmrcování haitského zemědělství, protože nebyla poskytnuta dostatečná ochrana. To je samozřejmě politický problém. Jsou-li lidé, kteří mají prostředky k uspokojování svých potřeb, aniž by nesli jakoukoliv odpovědnost a Eh, mají-li eh, zase ti, kteří začínají budovat nějaké ekonomické aktivity, ale nepožívají-li dodatečnou, ne, ne, nezbytnou politickou ochranu, Eh, pak myslím, že i nás, evropských států, se bude týkat eh, tento princip mea culpa. Teď se hlásila ke slovu paní z Argentiny, jsme eh, poněkud ve spoždění v našem programu, takže prosím pěkně, každý bude ten příležitost tři minuty. Thank you, chair. I get that Děkuji, paní předsedající. Rozumím. A je, já vždycky se už pouštím do eh, těchto debat o rozvoji eh, tím, že připomínám článek 208 eh, Lisabonské smlouvy, kde se říká, že bychom neměli zapomínat na a ohrožovat rozvojový, rozvojový cíl, kterým je tedy udržitelný rozvoj. Tam. Eh, konzistentnost eh, v rozvojové pomoci je samozřejmě zásadní pro eh, eliminaci chudoby, ale také zcela opačně. A my tedy samozřejmě víme, že obchod, to je de facto součást zahraniční politiky. Já bych chtěl, chtěla panu Svensonovi blahopřát k velmi dobré zprávě která ukazuje, že ačkoliv tady máme určitě nedostatky, eh, tak eh, tento eh, parlament se tedy v loňském roce zabýval obchodní politikou z portfolia pana Kuchta velice tady před rokem a nyní začínáme vlastně znovu a zabýváme se pouze obchodem v souvislosti s rozvojem. To je zvláštní. Já bych vám chtěla poblahopřát a říct, že eh, dohody o eh, rovném partnerství s východní Afrikou by neměly být eh, nyní takto ratifikovány v tomto parlamentu, a signál je prostě ten, že e, tyto dohody by neměly snad být dobré pro rozvoj v těchto čtyřech východoafrických zemích. Komise říká, že e, neexistují, ne, neexistují obchodní bariéry pro nejchudší země, které obchodují se surovinami. To je možná pravdu, ale také jiné země také obchodují s eh, surovinami, ale nedostává se jim pobídek, aby eh, rozvíjeli svůj zpracovatelský průmysl. Prostě to se týká tedy jiných, eh, jiné kategorie rozvojových zemí, ale prostě skutečně tady chybí ta pobídka, aby vytvářeli zaměstnanost právě v tomto směru a aby si rozvíjeli zpracovatelský průmysl, což by pro ně bylo lepším. Pokud se týče eh, biopaliv, tak to v podstatě je taková surovina, poněvadž produkce biopaliv eh, z plodin, eh, ta se také často ne vyskytuje v rozvojových zemích. A pokud se týče biopaliv, tak ano, ještě mi dovolte dvě, dvě drobnosti. Čili upřímně řečeno, pokud budeme trvat na pětiprocentním podílu biopaliv eh, v každé nádrži všech aut, které tady jezdí, tak se v podstatě tímto účastníme zabírání půdy. Ano, já vás slyším, paní předsedkyně. Já jsem vás žádala, ještě byste mi dovolila dvě poznámky. Ještě tu poslední. Vy už eh, jste 48 vteřin přes čas a máme toho ještě hodně, musíme vás zastavit. Ano, eh, děkuji vám, paní eh, před, před, předsedkyně. Jenom bych připomněla, že já jsem stínovou zpravodajkou za zelené. Pan Neusser? Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Děkuji vám. Paní předsedající, také děkuji panu Svensnovi, zpravodaji. A domnívám se, že to, co tady doplnili paní pánové eh, Mitchell Gerens a paní Sartini, že byly nutné, já eh, jenom s povděkem kvituji to, co eh, komise řekla, respektive neřekla zcela jasně a také to tež platí o Concordu. Já bych očekával od obou jasnější slova. Eh, to, co do věci vložily obě instituce, bylo pro mě příliš mlhavé. Já si myslím, že musíme eh, debatovat o tom daleko otevřeněji a jasněji eh, v souvislosti s rozvojovou politikou. Myslím si, že to, co říkal tuším pan Gerens, že bychom se neměli soustředovat nejenom na pana komisaře pro obchod, ale také pro ty, kteří jsou zodpovědní za rozvoj, to znamená komisaře Pibalkse. To je, myslím, nezbytné. Já jsem sledoval eh, to, co náš komisař eh, pronesl před AKT. Eh, a my tady hovoříme o partnerských dohodách a já si myslím, že toto nebylo příliš partnerské, toto nebylo příliš rovné, co on dělal. My, pokud chceme provozovat souvislou, konzistentní politiku, a tak skutečně musíme s těmito partnery jednat jako rovný rozdím a to se nestalo ani pokud se týče obsahu. Dále máme tady výzvy. Posilování obchodních kapacit je důležitá věc, ale je třeba se zaměřit také na kvalitu těchto vztahů. Nestačí na kvantitu se zaměřovat. Potřebujeme kritéria, která nám jasně odpoví na to, že zda naše obchodní smlouvy také bojují proti chudobě. A my nemáme jak to měřit. Ještě bych eh, zvýraznil pár bodů. Myslím si, že role žen, mikrofinance a tak dále, o tom se nehovořilo, je to velice důležité, ale eh, příliš málo se hovoří o problému EPA a taky GSP. Já myslím, že eh, my jako výbor bychom měli zprávu v těchto věcech ještě doplnit. No a ty ostatní body, tak to teď eh, nestihnu. Možná bych jenom ještě řekl eh, něco k jednomu bodu, který je pro mě důležitý. Komise hovořila o daňových rájích Eh, o kterých se v minulosti již aktivně, tedy proti jim se bojovalo. Eh, mě by zajímalo, kde jsme zaznamenali jaký úspěch a jak můžeme tento boj do budoucna ještě zesílit. Merci Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Svensnovi. Eh, prosím pěkně, buďte stručný. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za veškeré otázky a připomínky, které zde zazněly. Rád bych připomněl, že část vlastně eh, aspektu pochází z výboru ENTA a je to tedy pojednáváno ve dvou výborech. Mohu to jedině zopakovat můžeme být spokojeni, eh, ale samozřejmě tady můžeme leco se ještě zlepšit. Pokoušíme se být rovnoprávnými partnery a spolupracovat v obou těchto výborech. Co se týče procesu potírání uniku eh, peněz do daňových rájů, to je samozřejmě velmi důležitý aspekt a ještě se nám zcela nepodařilo dosáhnout našeho cíle. A jistě by bylo možno zavést ještě další, nejru, eh, další opatření nejrůznější povahy, abychom jako Evropská unie byli úspěšnější a zasazovali se o to, aby obchod nebyl fixován pouze na chudé státy, protože obchod znamená také diverzifikování. Vím, že jste mi dala k dispozici omezený čas, paní předsedkyně, proto budu velice stručný. Co se týče té pomoci Aid for Trade, to je něco, čeho velice využívají Číňané podpora investic v zemích. Ale jinak si myslím, že mám poměrně dobrý návrh jako předlohu a můžeme dobře spolupracovat s INTE a děkuji vám za všechny zajímavé připomínky. Děkuji vám mnohokrát, pane Svensone. A nyní se podíváme na bod 15 našeho programu týkající se víceletého finančního rámce eh, financování spolupráce Evropské unie eh, v zemích Afriky, Afriky Karibiku a Tichomoří. Víte, že toto financování se ještě nestalo součástí rozpočtu, eh, že Evropský rozvojový fond se nestá součástí rozpočtu a proto nejsme zapojeni do vyjednávání jako Evropský parlament a my doufáme, že toto se změní v roce 2020 2020. To je důvod, proč jsme vypracovali zprávu z vlastní iniciativy. Tato zpráva z vlastní iniciativy týkající se 11. Eh, Evropského rozvojového fondu byla vypracována eh, panem zpravodajem Tyrolienovi a já mu dávám hned slovo, aby nám vysvětlil situaci. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové tři měsíce poté, co jsme přijali naše stanovisko o vyjednávání o rozvoje pomoci, zapotřebí, jakom se zavysleli nad budoucností Evropského eh, rozvojového fondu, který je zaměřen na pomoc mimo Evropskou unii bohužel nemůžeme vyjednávat vůbec nic v této oblasti, protože tento nástroj, jak dobře víte, a také to bylo řečeno panou předsedkyní, se nachází mimo rozpočet Evropské unie. A k tomu já se ještě vrátím. Doufám nicméně, že se nám podaří společně vypracovat ambiciozní dokument, který umožní dosáhnout co možná největší schody hlasů, a abychom je mohli takto předložit komisi a radě. Naše první diskuze se odehrála potom, co víme, že eh, vyjednávání o víceletém finančním rámci eh, nevede pokaždé k kýženému výsledku. Při vyjednávání o 11. EFR eh, e můžeme říci, že návrh pana Vadrompoje je velikým zklamáním, protože o 11 chce snížit částku jen pro komisi a když se podíváme na další eh, návrhy, které jsou na stole, vidíme, že politika rozvoje je nejvíce eh, postiženým sektorem. A naše pomoc nikdy nebyla tak účinná a výkonná a naše pomoc chudým je ze tří čtvrtin podporována evropskými občany. Proto bychom takto měli uvažovat o budoucnosti Evropského rozvojového programu na základě dohody z Kotonu. Myslím, že nadešla chvíle, aby Evropská unie hluboce reformovala svou rozvojovou politiku a jedenáctý eh, rozvojový eh, fond bude od roku 2015 platný, tak proto bychom se měli lépe zaměřit na to, aby skutečně dobře pomáhal. Připravil jsem určité eh, myšlenky, ale nyní bych se rád zaměřil na pár bodů, které mohou být užitečné k naší debatě. Za prvé, zapracování Evropského rozvojového fondu do rozpočtu. Jedná se o pomoc mimo eh, území Evropské unie a je zapotřebí, aby od roku 2020 toto bylo zapracováno do evropského rozpočtu i v eh, době současného šetření a úspor Eh, si mm, musíme uvědomit, eh, že je toto eh, zapotřebí řešit, protože jinak mm, toto zůstane i mimo výsledný finanční rámec. Chci připomenout, že jsem nebyl příliš optimistický, ale pan komisař Pibalk mě potvrdil, že aplikace tohoto principu 11. Evropského rozvojového fondu nebude znamenat eh, vyšší eh, diferenciaci prostředků v eh, Evropském rozvojovém fondu. Chtěli bychom podporovat především reformy, které budou umožňovat potírat nerovnosti a vytvořit eh, například nebo vytvářet systémy sociálního zabezpečení. Proto ty národní obálky jsou tak zásadní eh, v rámci eh, Evropského rozvojového fondu. Je zapotřebí uvažovat o tom, do jaké úrovně mohou jít a jak vytvořit tu, ten správný mix finančních prostředků. Já jsem velice rád té práci, kterou se nám podařilo vytvořit. Chci poděkovat panu Gerencovi, který Eh, se mnou eh, spolupracuje. Naším prvním cílem by mělo být, abychom pomáhali eh, chudým obyvatelům v rozvojových zemích. A co se týče soukromého sektoru, měli bychom podporovat tamní soukromý sektor v zemích našich partnerů. Evropská komise by měla vytvářet nezávislé studie dopadu abychom zjišťovali fungování těchto mechanismů na eh, vymícení chudoby. Tematická koncentrace podle mého jde správným směrem, eh, to chci komisi eh, uznat. V partnerství s AKT bychom měli uvažovat o prioritách, protože zde jsou spíše zdůrazněny priority Evropské unie. Měli bychom klást větší eh, důraz na politiku eh, partnerskou s našimi eh, partnery z AKT. Tematická koncentrace by, nám, by nás neměla vést k opomíjení toho, že podpora základních sektorů v chudých zemích nebyla patřičně podpořena v rámci desátého RF. Proto bychom chtěli připomenout Evropské komisi a zemím AKT a radě, aby 20 RF bylo věnováno vzdělávání tak, jak je to i v jiných eh, finančních eh, eh, fondech. Chtěli bychom mít jednotný programový dokument, který by jasně ukazoval tyto nové návrhy o přidružení eh, zámořských území. Této dohodě se říká eh, ZZU. A je zapotřebí správně definovat cíle eh, zámořských území a zemí a v dohodě o je, rozhodnutí o jejich přidružení, protože dosavadní dohody jsou již zastaralé. V boji proti chudobě je zapotřebí, abychom vybudovali partnerství, které bude podporovat eh, udržitelný rozvoj eh, území, který bude umožňovat odolnost proti klimatickým změnám a sociální regionální integraci. Vážení kolegové, těším se na to, že si vyslechnu vaše eh, poznámky. Velice rád budu spolupracovat s politickými skupinami a také si rád vyslechnu komisi, se kterou už jsem vedl velice plodné kontakty. Děkuji vám. Předám slovo panu Gerencovi na dvě minuty. Protože za pět minut přijde kyperská ministrně zahraničí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Tyroliany, musím říci, eh, že vám děkuji za tyto Pozvánky Já jsem nechtěl využívat eh, nějaké formulace, které by nás vedly k 15 let, eh, letům práce nad textem. Eh, vím, že mnohé již se provádí. Když se podíváme na závazky z roku 2005, které se týkají 0,2 tak vidíme, že všechno ještě není splněno tak, jak mělo být. Členské státy se chovají, jako by za rozpočtování ERF pro ně už bylo provedeno, ale pro nás ještě ne. Dotace, které mají být provedeny eh, v rámci eh, financování, jsou chápany jako věc, která mi převedena v závazky, což by mělo znamenat eh, finanční částku, která by se navyšla do roku 2015 a tyto závazky by se měly změnit v jakousi variabilní hodnotu vůči rozpočtu, který máme teď, což je naprosto nepřijatelné. A protože se jedná o věc, které, kterou můžeme nazvat jako zradu toho konsenzu v Evropě z roku 2005. Já jsem v rozpočtovém výboru protestoval proti takovémuto vývoji událostí. A chci nadále se zabývat uh, touto věcí dalším vývojem a Eh, chci předložit pozměňovací návrh, který by vedl eh, k, eh, k napravení této situace, aby financování RF a dalších politik bylo správným způsobem prováděno. Toto opravdu není možné, protože jinak to dopadne tak, že článek, který nás vede ke koordinaci politik, by nás vedl, abychom obětovali ještě další část demokracie už nyní získáváme velice málo a to málo, ke kterému se můžeme vyslovit jako parlament, e, tak k tomu málu už nebudeme mít ani ty prostředky, které bychom potřebovali. Tímto způsobem by to znamenalo, že by došlo ke zradě e, toho koncensu o, o politiky e, spolupráce a rozvoje. Děkuji na dvě minuty, předám slovo komisi. Já vím, že vás bude chtít asi více, kdo bude chtít promluvit. Eh, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nedáváte mi snadnou úlohu. Budu se snažit tedy velice rychle projít určité body. Dáváte mi tedy jenom dvě minuty. Za prvé chci poděkovat panu zpravodaji a také Eh, děkuji za podporu, kterou ve své zprávě vyslovil, eh, co se týče činnosti a spolupráce s komisí. Co se týče pracovní skupiny, eh, která pracuje na spolupráci se ZZU, na to dám slovo kolegyni. Nyní bych tedy probral ty body podle toho, jak je uváděl pan zpravodaj. Za prvé ta otázka eh, toho, že se Evropský rozvojový fond stane součástí rozpočtu. Sdílíme názor pana zpravodaje, který hovořil o tom, že to období mezi eh, tímto rokem a 2020 by nám mělo pomoci pro to, abychom připravili všechno tak, aby v roce 2020 CRF e stal součástí rozpočtu. Je třeba v tomto ohledu mm, také apelovat na členské státy, a aby tady došlo k lepší demokratické kontrole Evropského parlamentu, protože zatím komise se snaží o to, aby Evropský parlament mohl mít eh, vlastně dobrovolnou kontrolu tím, že my mu poskytneme odpovídající dokumenty. Um co se týče diferenciace prostředků z ERF, což je vlastně v kompetenci pana komisaře Píbalga a ten potvrdil, že eh, jednotlivé národní příspěvky eh, budou tedy diferencovány pro ty země AKT, které si to budou přát a zohledníme to v příslušné metodologii týkající se tedy uvolňování příspěvků, včetně eh, také zohlednění toho, té zásady zranitelnosti, tak jak to bylo uvedeno a tak, jak s tím počítá rámcová dohoda z Kotonu. Rád bych připomněl, že Třeba, že koncepce diferenciace znamená určité změny, není to zase nějaká naprosto nová koncepce, eh, protože už se na tom eh, dohodly státy tvořící partnery dohody s Kotonu a počítá se s tím tedy v příslušných ustanoveních. Pro rok 2014 až 2020 budou všechny státy AKT budete moci využívat prostředky z Evropského rozvojového fondu a z nástroje pro finanční pomoc, který je součástí evropského rozpočtu. Eh, dále bychom eh, rádi pracovali na vytvoření dalších nástrojů, které nám pomohou v dosažení našich eh, cílů v rámci financování budoucích projektů. Počítá se ještě s dalšími studiemi, které eh, budou vyhodnocovat tyto nástroje. Co se týče tematických priorit, mám tady už skončit dobře, tak skončím. Děkuji vám mnohokrát, já se nesmírně omlouvám, vím, že to není slušné, ale bohužel nás čas tlačí. Pan Mitchell má slovo na maximálně dvě minuty. Eh, děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat časovi eh, za odvedenou práci. Já bych v přítomnosti komise chtěl znést otázku. Zdá se mi, že konzistentnost a koordinace, že tady jsme v poněkud nestabilním stadiu, že já si myslím, že toho lze dosáhnout, včetně tedy úspor a e, zlepšení účinku. E, takže toho lze dosáhnout pouze, když bude určitá úroveň e, spolupráce mezi komisí a parlamentem, možná také radou, e, protože komise dává návrhy, Evropský parlament eh, dává návrhy, ale pokud národní parlamenty eh, to budou ignorovat, tak nenaděláme mnoho. Pokud by se podařilo eh, přimět radu, aby se trošku ujala konzistentněji své koordinační úlohy, tak to by určitě pomohlo, to by prostě chránilo životy, zlepšilo by to rozvoj, pozbudilo by to rozvoj, prostě by to bylo daleko lepší. Je možné, že by tedy komise zvážila eh, prostě odbracela se nejenom na tento parlament, ale také prostřednictvím rady na eh, členské eh, země, prostě aspoň jednou ročně nějaké takové koordinační setkání. Děkuji mnohokrát, pane Tolion, máte dvě minuty na to, abyste zhrnul příspěvky. Mm, ano, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Jak víte, je to pracovní dokument. Já jsem si zaznamenal všechny příspěvky, které zde zazněly a samozřejmě eh, příspěvek pana Görence, který byl velice um, výstižný a silný. Já chci mu jenom potvrdit, že se jistě setkáme a uvidíme, jakým způsobem bychom jeho aspekty mohli zapracovat do konečné podoby zprávy. Co se týče určitého počtu problémů, které jsem tady zmínil, zejména v oblasti diferenciaci, tady jsme byli ujištěni o tom, že navzdory eh, této, domu, této zásadě diferenciace budou všechny země AKT moci využívat prostředky z Evropského rozvojového fondu až do roku 2020, takže tady nedojde k žádným omezením tedy. Uh, No, samozřejmě budu pokračovat ve své práci tím, že budu diskutovat s dalšími kolegy, tak, abychom mohli dospět k tomu, že se nám podaří sladit nejrůznější názory Evropského parlamentu do finální podoby naší zprávy. Čili to mohu říci závěrem. Budeme pokračovat v naší práci a očekávám, že v měsíci lednu budeme moci předložit eh, finální podobu dokumentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. A nyní je mi potěšením, že mohu přivítat mezi námi v našem výboru po druhé paní Erato Kuzaku Markulis, paní ministrině mm, zahraničních věcí Kypru. Paní ministrině, eh, cílem dnešní návštěvy je, abyste nám vlastně eh, pře dložila eh, závěry zprávy paní Eštnové eh, týkající se rady, zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a její výsledky. Toto zasedání se konalo 15. října v Lucemburku. Eh, na základě tohoto jednání ministru zahraničních věcí byl připraven odpovídající dokument, jak by Eh, měly být podporovány společnosti v rozvojových státech. Byly schváleny vlastně tři nejdůležitější závěry, zejména týkající se spolupráce Evropské unie s občanskou společností v dotyčných státech a také financování této rozvojové pomoci. Náš výbor eh, sleduje všechny tyto záležitosti velice bedlivě, eh, zejména vypracovávání rámce spolupráce po roce 2015. Co se týče podporování, budování odpovídajících struktur v jednotlivých rozvojových státech očekáváme s netrpělivostí akční plán, který o jehož předložení oznámila komise. Eh, třeba, že ministři odpovědní pro rozvoj ve svých závěrech znovu potvrdili jejich angažovanost týkající se financování Eh, rozvojové pomoci, která by měla být 0,7 eh, HDP od roku 2015, eh, zůstáváme v diskuzi členskými státy a chtěli bychom zaslat dopis rozvoj, ministrům pro rozvoj členských států, aby Eh, se účastnil jednání našeho výboru. Vážená paní ministrině, netrpělivě očekáváme, že nás seznámíte tedy se závěry rady. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Velice mě těší, že zde mohu promluvit jménem vysoké představitelky místo předsedkyně Katrin Ashton a že vás mohu informovat o diskuzích a závěrech a o následných zprávách o vývoji po e, zasedání 15. října v Lucemburku, zasedání Rady pro zahraniční záležitosti. Bylo to velice užitečnou příležitostí k tomu, aby se strategicky hovořilo o politikách pro zahraniční politiku. Byla to zasedání mezi ministry zahraničních věcí a já bych chtěla využít příležitosti, abych poděkovala Evropské službě pro vnější činnost a službám komise za vynikající spolupráci při přípravě tohoto eh, zasedání rady a při eh, zasedání samotném. Za říjnového zasedání rady jsme měli příležitost zjistit, jakého pokroku bylo dosaženo v některých novějších, ale stále ústřednějších politických otázkách, jako je podpora EU pro společnosti, které se nacházejí v předchodné situaci a budování kapacity odolnosti těchto e, semí. Také jsme se zabývali diskuzí o jedné z nejdůležitějších rozvojových eh, politik dnes, a to, jaká bude situace po roce 2015, jak bude vypadat globální rámec v naší spolupráci rozvojové. A jedná se tedy o rozvojovou politiku a rozvojovou spolupráci společně. Do velké míry se jedná o to, jakou budoucnost si přejeme a o jakou bychom měli společně usilovat. Toto téma, podle mne, dozajisté se bude vracet na náš stůl po mnoho dalších let. A budeme o něm jistě diskutovat společně s vámi. Ráda bych slyšela vaše názory na toto tak významné téma. Ještě než se budu zabývat prvním bodem programu, chtěla bych říct, že vysoká představitelka také potvrdila, že budoucnost Rad pro mm, rozvoj a zahraniční věci eh, bude, eh, bude rozčleněna jednotlivé půl dny. To je věc, která pro Evropský parlament a pro některé ministry byla důležitá. Žádali o ní v minulosti, stejně jako Evropský parlament, a tato žádost byla obecně přijata. Ráda bych se nyní věnovala tomu prvnímu bodu, který byl na pořadu jednání, a to byla to je další proces po OMD a jak eh, postupovat po konferenci Rio plus 20. Paní místo předsedkyně zdůraznila svůj, svoje osobní zaměření eh, na eh, toto téma. Zdůraznila potřebu konzistentní a komplexní pozice EU v obou oblastech. V té diskuzi po roce, eh, pro dobu po roce 2015 a také po konferenci Rio plus 20, která se konala v červnu tohoto roku. Podle neformálního dokumentu komise koordinace a spolupráce na follow-upu po konferenci eh, Rio plus 20 a rozvojovém programu po roce 2015 byl rozdán členským státům. Vysoká představitelka, paní místopředsedkyně, zdůraznila, že, že je zde dobrá spolupráce mezi panem komisařem Potočníkem a panem komisařem Pibalksem a vybídla pana eh, Pibalkse a člena eh, panelu, vysokého panelu OSN, aby na prvním zasedání tohoto panelu eh, byl panel informován. Pan Pibalx bude informovat o situaci po roce 2015. zpráva eh, z panelu OSN eh, v roce 2013 měla by být v květnu 2013, by se měla zabývat také, také tímto tématem a prací eh, skupiny pro, eh, udržitelný, pro cíle udržitelného rozvoje, tak jak bylo ohlášeno v Riu. Důraz byl kladen na udržování silného zaměření eh, na vymicování chudoby a úsilí o to, abychom se v rozvoje politice zaměřovali na klíčové hnací síly a prosperitu, rovnost, lidská práva a správné řízení stejně jako udržitelný rozvoj, dobrá zpráva mm, přírodních zdrojů. V následující diskuzi téměř všech 27 členských států promluvilo. Nebudu eh, probírat jednotlivé detaily všech projevů, ale místo toho bych chtěla zdůraznit několik klíčových eh, témat, která zazněla. Především ministři se široce shodli, na hlavních prioritách stanovených eh, ve zprávě eh, OSN neboli tak, aby cíle eh, rozvoju, rozvoje byly vybudovány na pilířích udržitelného rozvoje ekonomického, sociálního a ambientálního a také, aby byla zdůrazněna bezpečnost, mír a správné řízení. Samozřejmě, musíme se zaměřovat na vymícení chudoby, ale nesmíme ztrácet ze zřetele i tyto další aspekty, které jsou zásadní pro eh, blaho člověka a udržitelný rozvoj. Za druhé, někteří ministři si přáli spíše mít eh, takovou jednoduchou sadu, sadu cílů, zatímco eh, jiní si přáli mít průřezové eh, cíle, které by eh, se zabývaly například potravinami, energetikou nebo vodou. A také rozměrem míru a bezpečnosti, demografie, migrace, klimatickými změnami, zprávou a řízením a lidskými právy. Za třetí, mnozí ministři zdůraznili potřebu jasných implikací eh, pro Eh, provázanosti mezi občanskou společností a soukromým sektorem eh, v v otázkách implementace a financování. Za čtvrté, mnozí ministři zdůraznili potřebu univerzálních cílů, všeobecných cílů, které by byly relevantní a proveditelné ve všech zemích, ale dalo by se je eh, přepracovat podle tamní a regionální reality. Vztah mezi dárci a příjemci tak jak vypadá v současném rámci rozvojové pomoci, by měl být nahrazen něčím vyrovnanějším, vyváženějším a globálnějším. Mnozí ministři zdůrazňovali, že nový rámec období po roce 2015 by se měl konkrétně zaměřovat na zranitelné státy, státy ohrožené konfliktem a to by mělo souviset i s dohodou pro nový osud, tak jak to vyplývalo eh, ze zasedání v roce 2001 v Busa. Co se týče samotného postupu a vývoje eh, směrem roku 2015, kole, eh, ministři také zdůraznili několik klíčových témat. Projevili koncensus ohledně společného stanoviska EU. Několik členských států žádalo o to, aby vysoká představitelka měla významnou úlohu, stejně tak, aby měl vysokou úlohu SVČ v celém tomto postupu. Mnozí ministři také zdůrazňovali to, že zapotřebí EU mělo stanoviska, která se budou rozvíjet v úzké spolupráci s kontakty s hlavními mezinárodními partnery, ať už to jsou organizace nebo uskupení zemí, s konkrétním důrazem na strategické partnery a země BRICS. Stejně jako na G77 LDC a země e, subsárské Afriky. Je zapotřebí, abychom se poučili z konference v Riu. Komisař Pibalks a mnozí ministři také navrhovali, aby se celý postup po roce 2015 v oblasti rozvoje politiky a e, situace po Rio plus 20 byly zašleněny na zasedání Rady v roce 2013. Dalším hlavním tématem celého zasedání bylo to, že Evropská unie má podporovat společnosti, které se nacházejí v přechodné fázi této souvislosti paní vysoká představitelka a komisaři Pibalks a File předloží sdělení. V, v projevu paní místopředsedkyně zaznělo, že tento návrh by měl být součástí e, sdělení v kontextu potřeby konzistentnějšího postupu EU. Nejdůležitější je, aby Evropská unie prostřednictvím svých nástrojů lépe podporovala zodpovědnou zprávu a řízení, ekonomickou inkluzivitu, eh, dobrá pracovní místa, sociální spravedlnost a rovnost v transičních, transitních nebo přechodných procesech a ve společnostech, které se nacházejí v přechodné fázi vývoje. Pan Pibalks hovořil o tom, že vymicování chudoby je velice důležité v, tém, v tomto období eh, přechodného vývoje v různých státech. Je zapotřebí podporovat tyto státy tak, aby dosáhly udržitelnějších výsledků. Ministři přivítali a připojili se ke komisi v zaměření na společnosti, eh, které se nacházejí v přechodné fázi a v tom, aby se mohli navzájem poučit ze svých pozitivních zkušeností. Nebudu, nebudu dále hovořit o detailech, ale zmíním se jen o několika mm, námětech. Ministři zdůraznili, že bohaté zkušenosti a poučení z rozšiřování EU by mělo být lépe využíváno při formulování a provádění evropských politik zaměřených na eh, procesy přechodu ve společnosti. Takovéto zkušenosti jsou užitečným zdrojem, který by měl být systematičtěji využíván. Za druhé, všechny tyto eh, přechodné procesy potřebují jednotlivé eh, postupy šité na míru eh, podle potřeb a priorit našich partnerských států. Také zazněly návrhy, aby postup více za více, more for more, byl doprovázen postupem méně za méně eh, v případě, že partnerské státy nebudou plnit závazky v oblasti zprávy a řízení. Za třetí ministři zdůrazili významnou úlohu technické asistence a budování kapacit v partnerských státech. Programy partnerství nebo nástroje jako TAJEX by měly být šířej využívány, využívány a efektivně využívány. Také zazněla obecná podpora pro lepší koordinaci v rámci EU i prostřednictvím společného hodnocení, společných misí a společného plánování. Vysoká představitelka schrnula celou diskuzi a navrhla, aby závěry rady byly připraveny na základě této diskuze mezi ministry. Tyto závěry jsou nyní připravovány a zpracovávány. Třetí důležitou tématikou byl postoj EU eh, e k budování odolnosti na základě sdělení komise, které bylo připraveno společně komisařem Pibalksem a komisařkou Georgievou. Vysoká představitelka na úvod hovořila o potravinové krizi eh, v africkém rohu a dalších eh, místech eh, světa, co tato situace vyžaduje dlouhodobý a systémový postoj, tak, aby dané země mohly lépe budovat svou odolnost vůči nepříznivým okolnostem a to na lokální i regionální úrovni, tak aby státy mohly čelit takovým otřesům jako ozbrojené konflikty, politická nestabilita, klimatické změny, ekonomická krize, přírodní neštěstí. V důsledku toho Evropská unie bude lépe vybavená té, co máme platformu a opatření pro čelení eh, krizím a eh, co byl vybudován eh, systém časného varování. Komisařka Georgieva předložila detailní návrh ve svém sdělení a zdůrazňovala efektivitu zvyšování eh, této odolnosti zemí v našich partnerských státech. Zdůrazna především tři věci. Za prvé, anticipace krizí. Za druhé, nouzová opatření. Za třetí, posilování schopnosti reakce. Podíl EU eh, e v těchto aktivitách ukazuje, že podobné činnosti mohou eh, přinášet pozitivní výsledky. Předsednictví eh, přivítalo toto sdělení a ministři zdůraznili potřebu že zapotřebí eh, posilovat propojení mezi rozvojovou spoluprací a čelení humanitárním krizím, zaměřovat se na to už v programové fázi. Další bylo hodnocení rizika, efektivita činností a zásahů a politik. O těchto tématech hovořili všichni ministři. Paní místo předsedkyně komise na závěr hovořila o nedávné našem Mogadiša v Somálsku kde je zapotřebí konzistentního postoje EU na, proto, aby bylo dosaženo zvyšování e, odolnosti, e, budování politické stability. Velice ráda budu odpovídat na vaše dotazy. Děkuji vám, paní ministrně. Předám slovo panu Kačmarkovi. Pani przewodnicząca, szanowna pani minister, e, Paní předsedající, paní ministrině, rád bych poděkoval za tuto šanci setkat se s vámi. Ano, je to v duchu tradice setkání na závěr předsednictví. A to je vítané. Já mám jednu otázku a jeden komentář a chci navázat na to, co řekla na začátku paní Žilí protože mm, v těch závěrech máme potvrzení toho, že ministři říkají, že naše angažma se bude realizovat. A je to také potvrzení deklarace z 29. června. Já mám takovou, takový dojem, že od června do října se nestalo mnoho z toho, co by nás skutečně přiblížilo tomuto cíli, ale e, skutečně e, mám rostoucí obavy, zda naše cíle dosáhneme. E, čili já vím, že je to víceméně politická deklarace, ale prostě jde spíše o ty reálné cíle. Mám tedy otázku, vidíte šanci na to, že by se těchto cílů dosáhlo. Ještě jeden komentář. E, Rada e, dosáhla dohody e, s mezi Kaferdami a Evropskou unii o udělování krátkodobých víz. Já tedy náhodou jsem tam byl na návštěvě, když prezident Barroso přijel k podpisu těchto dohod, této dohody na Kapverdy a je to vlastně pátému výročí o partnerské dohodě mezi kafedami a EU. A my si někdy zde v Evropě ne zcela uvědomujeme, jak to vnímají naši partneři ve světě. A já jsem to tam viděl bezprostředně, prostě to velké nadšení a ten velký respekt, eh, vděčnost za respekt, který tedy Unie. Eh, Děkuji a nyní má slovo pan Berman. Eh Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Madam Minister, thank you for this eh, extensive... Děkuji za tento výčet eh, obsahu Rady ministrů. Je to velice zajímavé a zaujalo mě, že evropské vlády společně jsou eh, v období recese, narůstá nerovnost mezi našimi občany, ale současně ministři chápou, jak je důležité bojovat proti chudobě a snižovat rozdíly mezi lidmi v rozvojových zemích. To si myslím, že je trochu ironické, že vidí jasně tuto věc mimo Evropu, ale nikoli v Evropě, kde takovýmto věcem dochází. Ale myslím, že tu máme trochu potíž shodnout se na hlavních principech, o kterých se hlavně hovo- eh, právě teď hovořila. To, jsou, to je to, že eh, takovou hnací eh, silou udržitelnosti a rozvoje je rovnost a další body. My jako Evropský parlament a rada dosáhneme jednoduše dohody o těch hlavních prvcích, to pak bude vyžadovat další jednání nad určitými frázemi, zněním vět a eh, o tom, jaký přívlastek přesně dodat. Ano, my se shodneme na principech, ale pak už je veliký problém, který se týká rozpočtu. Diskuze o víceletém finančním rámci to ukázala. Teď vidíme, že diskuze o rozpočtu o Evropském rozvoji fondu souvisí s víceletým finančním rámcem a snižování rozpočtu na rozvojové politiky je patrná proto DCI je i RF, tedy nástroj pro rozvojovou politiku a RF mohou být takto sníženy a vidíme, že je toto nebezpečí pro rozvojovou politiku co na to říkali ministři. To je můj jediný dotaz. Oh, I might perhaps, uh... A snad bych ještě dodal, že jste viděl, že v mnoha členských státech adaptace na snižování rozpočtu je velmi silná. U nás v Nizozemsku rozpočet byl snížen o skoro 25 A pro mě je ta situace skutečně hrozivá. Slovo má pan Gerenc. Ano, rozhodně do mě neunikneme mm, tomu, abychom hovořili o financích. A já to také učiním. Neváhám, abych to učinil. Tak trochu se stydím, že to dělám, protože paní ministrině, eh, která nám tak laskavě vysvětlila to, co se stalo, si nezaslouží ten přístup, který tady teď ukážu Eh, říkám, to, vy jste to eh, skutečně tady velice zdvořilým způsobem prezentovala a došlo k významnému pokroku na rozdíl od doby před dvěma lety mm, díky ustanovení Evropské služby pro vnější činnost. Při před dvěma lety byste vlastně ještě toto tady nemohla před námi učinit, čili seznámit nás se závěry rady Uvědomuji si, že je třeba, aby všichni dostali své odpovědnosti a že je třeba také dosáhnout většinového souhlasu v Evropském parlamentu. Při vědomí si imperativu zlepšení účinnosti politik v rozvojové pomoci, eh, když si přečtu závěry rady z 15. října 2000, 2012 s ohledem na rok 2015 a e, rozpočtu je tady velice zajímavá fráze, e, věta týkající se rozvojové pomoci. Je třeba, abych si to přečetl dvakrát. Rada ministrů poznamenává um, s obavami, že úroveň pomoci pro e, rozvojové se sníží, ale uh, Přesto zůstane Evropská unie prvním aktérem rozvojové pomoci ve světě, což není nesprávné. A Poté eh, se tady odkazují na eh, radu šéfů, vládu a států, které připomněli 20. června minulého roku, že zůstávají povinni závazku zvýšit pomoc o 0,7 v roce 2015. A to je přesně opak toho, k čemu dochází. Eh, šéfové státu a vlád, kteří se sešli před deseti dny, to musí vědět, protože po 29. červnu se v určitých zemích staly takové záležitosti, že jednotlivé státy snížily své výdaje eh, vnitrostátního rozpočtu a zároveň prostředky na rozvojovou pomoc. To znamená, že došlo vlastně na celé čáře ke snižování prostředků a na druhé straně se tady říká, že se pořád počítá s tím, že prostředky se budou navyšovat takovým způsobem, aby v roce 2015 došlo k tomu plánovanému navýšení. No, tak mám pocit, že tady se prostě mm, dělají e, všichni snad ze všech legraci. E, vždyť to není možné tady konstatovat, že dojde k navýšení prostředků, když se děje pravý opak. A není tři, prostě možné nějakým způsobem překreslovat tuto realitu, ke které dochází. A sice, že činíme krok zpět v rozvojové politice. Já bych rád věděl, zda Lady Ashtonova, kterou vy tady mm, eh, z, eh, eh, zastupujete a která se také účastní zasedání ministrů pro zahraniční záležitosti, eh, co by k tomu řekla? Eh, protože toto je jistě nesprávné tvrzení, protože je to v rozporu eh, se slibem, který byl učiněn v červnu roku 2012 a to je absolutní nekoherentnost politik týkající se toho, co se děje a týkající se toho, co bylo slíbeno a zakotveno v závěrech rady. Domnívám se tedy, že je třeba posílit, a já jsem si jist, že paní Eštnová se o to bude snažit, eh, posíly, pro posílení autority by bylo dobré, kdyby se podepsala pod to, eh, co bylo evropským konsensem v rozvojové politice. Proto, aby ukázala, že i my jsme skutečně za ní a že ji podporujete, aby i ona ukázala, že ona je v čele nás všech, aby dbala na uskutečňování těch stanovených cílů. Doufám, že Evropský parlament v příštích dnech a týdnech nepoklesne ve svém tlaku, protože my musíme skutečně skutečně zejména se zaměřit na bod 6 v závěrech rady, kde se připomíná angažovanost členských států a nevyžaduje se nic více ani méně, aby zůstaly v souladu s návrhy, které byly zakotveny v závěrech rady 29. června minulého roku v Lucemburku eh, tohoto roku v Lucemburku a které vlastně o několik týden poté jsou zrazovány. Eh, proto bych rád věděl, jak vyjdeme zpět z této zrady, abychom nastolili opět správnou cestu. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní ministrině, aby zareagovala na příspěvky našich poslanců. Uh, let me start, uh, first, uh... Začnu víceletým finančním rámcem a vyjednáváním o finančním rámci. Uh, that, uh... Je nám všem jasné, že Evropská rada svolaná před několika malo týdny nedošla k závěru. A další zasedání rady bude svoláno na začátku roku v lednu panem Van Rompoyem, předsedou rady. No a samozřejmě se bude snažit dosáhnout dohody na balíčku MMF. V kontextu hospodářské krize víme, že všichni v Unii se potýkáme s touto krizí a tudíž je třeba zvažovat kompromisy. Jde o různé zájmy. Ty je třeba důkladně projednat na úrovni členských zemí. Evropská unie by si přála, aby eh, její projekty, které závisí na rozpočtu, měli výsledky. Čili mohu vás ujistit, že otázka rozvojové spolupráce eh, je vysoko mezi prioritami. Debaty se odehrávají na úrovni trialogu, čili partnerem je také Evropský parlament. Já nemohu říci, jak tyto debaty dopadnou, jaký bude výsledek v lednu ale v každém případě eh, rozvojová pomoc patří k nejdůležitějším stránkám tohoto rozpočtu. Pokud se týče rozvojových cílů a rozvojových financí, Evropská unie se zavázala k cíli 0,5 do roku 15. Oficiálně rozvojová pomoc se snížila z 33,5 na 31, 53,1, 53,5 na 53,1, čili to znamená, že je to 0,42 národního důchodu, což je tedy méně než bylo v roce 2010, to bylo 0,44. Navzdory globální hospodářské krizi a současné eurokrizi Evropská unie nadále zůstává největším světovým dárcem rozvojové pomoci. Je to 96 milionů eur a to je tedy stále víc než polovina této pomoci rozvojovým zemím. Dovolte, aby zmínila individuální příklady členských zemích. Pouze čtyři členské země plní svůj závazek Pět z nich v roce 2011 zůstalo nad průběžnými cíly pro rok 2010. To znamená, že 18 členských zemí své závazky zcela neplní. V této souvislosti a podle zprávy Evropské rady je třeba tedy nastavit velmi pečlivě a rovnováhu politických signálů. Politické závazky jsou samozřejmě důležité, ale a členské země si to uvědomují. Nicméně plnění našich závazků bude záviset také na výsledkům jednání o MMF. Hospodářská krize má samozřejmě svůj dopad, ale to znamená, že je třeba dosáhnout vyšší efektivnosti a vyššího efektu za prostředky, které jsou k dispozici. A o to se také snažíme eh, spolu s radou a parlamentem. Merci beaucoup. Nous Děkuji mnohokrát. A nyní tedy eh, se pustíme do druhého kola otázek a dávám slovo panu Kašmanovi. Merci, madame le président. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní ministrině, za tuto informaci o zasedání rady. Úplně souhlasím s tím, co řekl pan Gerenc. On není žádný eh, pasivní člověk, který by přihlížel, protože v Spojených národech eh, eh, se tímto zabýval a zabýval se spoluprací s radou. Jsou tu určité rozdílné názory. Někteří jsme přesvědčeni, že Rio plus 20 nebylo úspěšné Eh, tak, jak to jiní eh, říkají, eh, zejména v otázce mm, práv žen můžeme říci, že tam úspěch nebyl. Situace, an, nebo analýza situace po roce 2015. Mohli bychom tu větu postavit jinak. Místo toho, aby bylo ve všech těch dohodách a lidská práva, ta lidská práva měla být na začátku věty, protože lidská práva jsou zásadní pro dosažení udržitelných cílů a to znamená také udržitelnosti pro jednotlivce. Je jasné, že nerovnosti postihují mnohem víc lidí. Velký počet mla, eh, chudých lidí bydlí i v zemích, které mají střední příjmy, nejsou to úplně ty chudé státy. Jsou tu určité ukazatele, které eh, i podle OSN by měly vést k tomu, aby se bohatství eh, sdílelo eh, vyrovnanějším způsobem. Po roce 2015 bude toto všechno důležitější než kdykoliv dřív. Je v současné době snížená úloha parlamentu při využívání klauzule nediskriminace a AKT eh, se zeměmi AKT je zde diskuze o eh, nediskriminování s ohledem na gender. Jak se podíváte na, zem, na, věce, na věci související s Ugandou, Kamerunem nebo Nigerií? Potřebujeme dialog o vzájemných obavách, ale když se na nás protistrana obrátí s tím, že pro ně to není žádná otázka, tak eh, tom případě by neměl být žádný eh, dialog. To není žádný dialog a my bychom na to měli reagovat i s ohledem na dohodu s Kotonu. Ohledně nediskriminace by to, zákaz diskriminace měl platit pro všechno, ať už to je rasa, etnikum, eh, choroba, například status HIV. Eh, zde v Evropském parlamentu jsou lidé z Afriky, kteří se účastnili konferencí na kterých vyplynulo, že lidé eh, s postižením byli vyloučeni z politického procesu v některých afrických státech. Pokud si přejeme skutečně mít vůči úlohu a významnou úlohu v těchto otázkách eh, v rozových zemích, měli bychom se na toto zaměřovat a posílit v tomto naše stanovisko. Samozřejmě, že budeme úzce spolupracovat s paní baronkou Ashton a s dalšími členy komise, ale rád bych ještě poznamenal. Když hovoříme o situaci v roce 2015, musíme eh, poctivě říci, proč se nám nedaří plnit cíle tisíciletí. Jde o peníze. A to je nepřijatelné, že členské státy vytvářejí ekonomicky Eh, úžasné cíle. Dáme například 0,7 hrubého národního důchodu nebo 0,5 hrubého národního důchodu a pak řeknou, že nemůžou. Co pak nechápou, že to není eh, závazek určité sumy peněz, ale určitého procenta? Já chci vědět, proč se to tak děje a měli bychom to slyšet. Bez financování není možné dosáhnout dlouhodobého a udržitelného rozvoje. Okruh čtyři. Stačil ten navržený škrt 6%, ale pak se hovoří o deseti. A pan Van Rompuy hovoří dokonce o 11% škrtu. A to je zcela nepřijatelné, pokud pokud nebudeme jen mluvit místo toho, abychom konali. Děkuji. Pan Mitchell má slovo. Čeman. Eh, paní předsedající, já chci poděkovat paní ministrině zahraničí za prezentaci a já mm, bych se chtěla vrátit k jejímu závěru. Je pravda, že my utrácíme 96 miliard eh, ve rozvojovém světě ale myslím, že dostáváme pouze nějakých eh, snad 80 eh, miliard eh, jako hodnotu. Kdybychom měli lepší koordinaci, bylo by tam konzistentnost. Komise říká, že bychom mohli ušetřit až 6 miliard, což je v podstatě to, co se tady chce jako na dodatečních zdrojích. Za druhé, Filipíny tento týden. 350 lidí je dnes eh, mrtvo a další stovky jsou pohřešovány kvůli tajfonu. Takže co tady? Tady komise hovoří o prostě eh, jakési resilienci, tedy, tedy odolnosti, ale eh, my bychom chtěli prostě spíše odvracení, před, předcházení těchto, těmto věcem. Já myslím, že my můžeme eh, jednoduše a prostě malými opatřeními dos, dosáhnout velkých efektů. Tím, že postavíme budovy na zvýšené základy školy, veřejné budovy, nebo na, budeme je učit plavat. Čili jakým způsobem eh, dostat tu investovanou hodnotu. Eh, nedaří se nám to, protože jsme nekoordinovaní, nekonzistentní, je tam špatná příprava. Měli bychom určitě eh, investovat více do prevence rizik, nežli potom do zmíněvaní jejich následků. No a zpátky k radě tedy a taky EEAS, to bych chtěl tedy e, vlastně chtěl tedy k našemu, e, to je, to je v podstatě ne na celou e, radu a komisi, to je spíše na náš zahraniční servis. Prostě postupujte konzistentně, spolupracujte více s Evropským parlamentem, s dalšími parlamenty. Já prostě toto neakceptuji v té oblasti konzistence, koordinace, eh, omezování rizik, musíme prostě dělat víc, na to se musíme soustředit. Prosím vás, eh, snažte se to sdělit v radě a paní, eh, paní Aštnové. Děkuji a nyní pan Neusser. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hm, chtěl jsem nejprve poděkovat paní ministrině zahraničních věcí za to, že vlastně už přišla na náš výbor po druhé, eh, protože vy se, ty se také zúčastnila zasedání AKT a EU v Zorinamu a myslím si, že to bylo důležitým symbolem především a pro naše partnery ze zemí AKT, eh, kteří velice bedlivě sledují tato zasedání k těm 0,7%. Pan Gerenc a pan kolega Kešmany řekli všechno, takže já se spíše soustředím na ty post-MBGs eh, čili docelo dosahování cílů tisíciletí a jak to má být financováno po roce 2015. Myslím si, že můžeme snad vyjasnit, že by se nám podařilo více dosáhnout společnou evropskou eh, pozicí. Komisař Pibalks je výborný partner na vyjednávání, má odpovídající dobrou pověst v OSN a myslím si, že by bylo dobré, kdyby Evropská rada v této záležitosti se prostě neozývala velikým sborem 27 hlasů, nebož kdyby se postavili jako jeden muž za tohoto komisaře, abychom hovořili jedním hlasem. Myslím si, že by to bylo dobrým signálem, zejména nyní, když se jedná o to, jak pokračovat v cílech, v cílech tisíciletí po roce 2015. Eh, také se účastním konferencí EU AKT a myslím si, že je důležité, že i zde se hovoří o tom, o čem hovořili ministři zahraničních záležitostí, a sice o zlepšení vztahu s Kubou. A já bych se od vás rád dověděl, jak vy nahlížíte na zlepšení vztahu EU ke Kubě, která je státem eh, AKP, sice není členem smíšeného parlamentního zhromáždění, ale přece jenom se účastní. A já bych rád věděl, jak pohlížíte vy na eh, tuto zásadu zlepšení vztahu s Kubou. A nyní dávám slovo poslednímu účastníku, panu Gerenci. Děkuji mnohokrát. Já se vrátím eh, ještě k té reakci paní ministrině eh, s veškerou úctou, kterou ji projevu. Není to vaše země, paní ministrině, já si uvědomuji, jaké potíže vaše země překonává, ale já jsem uh, Eh, chtěl spíše znát evropskou reakci. Vy jste se referovala na finanční víceletý rámec, ale s tím vůbec nesouvisí Evropský rozvojový fond. Evropský rozvojový fond není součástí víceletého finančního rámce. Uh, Eh, protože tento se zaměřuje na vypracování evropského rozpočtu a podléhá tedy komisi. Ale vy, vy tady činíte, jako by Evropský rozvojový fond byl součástí rozpočtu. V rozpočtu jsou, je finanční nástroj pro rozvojovou pomoc, ale vy činíte, jako by celý tento balíček byl součástí společné eh, hospodářství. Už v rámci trialogu my vůbec nemáme co říci, protože my eh, eh, nemůžeme rozhodovat o Evropském rozvojovém fondu jako Evropský parlament, protože tady nemáme spolurozhodování. Protože naše eh, rozpočtová pravomoc nesahá na Evropský rozvojový fond. A rád bych zopakoval tento bod. Vy jste řekla, že 11 zemí nedrží, nedodržuje své své slipy. A šest zemí není schopno to vůbec učinit. 16 zemí není schopno to učinit. A mezi těmito 16 je mnoho z nich velice zdrženlivých a nechtějí navyšovat fondy ERF. Zejména to jsou také státy, které jsou neto eh, přispěvateli do Evropské unie. Ale já si myslím, že tady se dostáváme do naprosto rozporuplné situace a to je skutečně nepřijatelné. Je třeba, abychom se vrátili, a na tom trvám, abychom se vrátili k evropskému koncensu v oblasti rozvoje, až dojde k rozhodnutí. Je třeba srovnat to s sliby, které byly učiněny, protože ty cíle byly vlastně sladěny a rozhodnuty ve všech pilířích Evropské unie. A pokud k tomu nedojde, já zůstávám u své téze, že dochází k nepřijatelné zradě evropského koncensu, kterého bylo dosaženo v oblasti rozvojové politiky. Máme tady země, které se chovají zdrženlivě. Mezi těmi tě zdrženlivě se chovajícími jsou zemi, které vůbec nic nebo takřka nic nedali v době velké hospodářské konjunktury, pak tu máme země, které nedávají nic, nebo dokonce metě v období eh, obtížné situace. Tyto země nepřispívají vůbec. Nechtějí dostat svým závazkům. A já si myslím, že je skutečně třeba zvýšit hlas a upozorňovat je na to. A proto bych tedy rád, aby baronka Eštnová tady byla více aktivní protože ona naslouchá také názorům našeho výboru, ale je třeba, aby se i ona dověděla, že my jsme velice znepokojeni, co se týče e, závazků a jejich nedostání právě v oblasti rozvojové pomoci. Paní ministrině, máte slovo na závěr. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedající, děkuji vám, e, vážení poslanci. Pokusím se to zhrnout jak nejlépe umím. Tady se týká všech vašich eh, otázek a komentářů. K lidským právům. Lidské práva, lidská práva, to je samozřejmě zásadní věc v naší činnosti, stejně tak jako řádná veřejná zpráva, právní stát, to se týká také třeba vývoje v zemích arabského jara. Tam opravdu lidská práva a tedy veřejná státní zpráva, to jsou důležité záležitosti. Takže určitě lidská práva jsou věcí zásadního významu jsou de facto měřítkem, podle kterého posuzujeme rozvojovou spolupráci s řadou zemí. A z tohoto důvodu Evropská unie také jmenovala zvláštního reprezentanta pro lidská práva v Evropské unii. To je velmi důležité. Je jim pan Lambrinidis. A my doufáme, že bude stát po boku Evropskému zahraničnímu servisu a členským zemím v otázkách posuzování rozvoje lidských práv v partnerských rozvojových zemích. K otázce pana Mečela. Plně souhlasím s tím, že koordinace, kozistetnost a zpřehledňování našich výdajů a rozpočtů v rozvojové spolupráci je mimořádně důležitá záležitost. Z tohoto důvodu sázíme stále více na společné společné programy, na koordinovanější přístup EU. Je to nový přístup, Znamená to lepší synchronizaci a slaďování s partnerskými členskými zeměmi. Třeba velmi úspěšně jsme byli v případě Sudánu a nyní takovéto eh, společné programy začínají v řadě dalších partnerských zemí. Letos třeba to bude Ghana, Etiopie, Guatemala, Haiti, Laos, Mali a Rwanda. Také zvažujeme Barmu, Myanmar a další. Cestou společných programů budou vynakládané prostředky přehlednější, koordinovanější, konzistentnější to je tedy jedna z používaných metod. Jak eh, vynakládat tyto prostředky co nejkonzistentnějším způsobem. Ke Kubě. Na posledním zasedání ministru zahraničí proběhla debata na toto téma a výstupem z ní je to, že vysoká představitelka bude pracovat na vyjednání zásad nových možných dohod. Do té doby ovšem zůstává platnosti společná pozice 1996. Dohodli jsme se, že budeme pracovat na možné budoucí smlouvě s Kubou. Zatím zůstává v platnosti dosavadní pozice. A vysoká představitelka pro zahraniční věci bude pracovat na vyjednání možné nové dohody. Mm-hmm. Now, regarding the uh, post-MDGs, uh, the... Pokud se týče eh, cílů milénia a co bude po nich, připravuje se sdělení komise a mělo by být zveřejněno koncem ledna. Dále k nediskriminaci a sexuálním orientacím. Jak bylo řečeno, já jsem byla v Surinamu na společném zasedání AKT a EU. A tato otázka zde samozřejmě zazněla. Jak víte, No. Um, there was a proposal, there was a proposal on, on... V diskusi zazněl návrh Evropské komise zrevidovat dohodu s Kotonem a obohatit ji o sexuální klauzuly. To ovšem státy AKT odmítly. Bylo tedy dosaženo kompromisu v tom, že ustanovení o nediskriminaci budou opravena. Ale musím říci, že komise opravdu zopakovala svoji pozici této věci. Eh, pan ta revize byla už dohodnuta a očekává nyní ratifikaci ze strany některých členských zemích a parlamentů. Problém je v tom, že náš vyjednávač eh, souhlasil tedy s výrazem, že AKT kategoricky nesouhlasí se zahrnutím eh, sexuální orientace čili jsme se dohodli, že se nedohodneme. Ano, jistě, my jsme to tak navrhli, ale je to vyjednávání. Jestliže druhá strana e, konkrétní e, formulaci nepřijme, tak e, je třeba najít kompromis, ale Evropská unie zůstává na svých pozicích. To je důležité. Děkuji vám. Paní ministrině, chci vám poděkovat za to, že jste mezi nás přišla a seznámila nás s výsledky rady, tak důležitého zasedání rady. Přejeme vám um, úspěšné dokončení předsednictví pro kyperské předsednictví a také vám přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok. Je vous annonce notre Chtěla bych vám ještě oznámit, že příští zasedání se bude konat 17. prosince od 15 do 18.30 a v úterý 18. od 9 do 12.30. A vím, že nehledě na to, že se blíží vánoční eh, svátky, počítám s tím, že zde poslanci budou v jiném počtu.